Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Posaďte se, jak nejrychleji to bude možné, prosím. Už je poměrně pozdě a tak bychom měli začít. Thank you. Warm well. Děkuji vám. A srdečně vás všechny vítám, vítám všechny poslance, poslankyně, poradce, poradkyně, asistenty, asistentky a ostatní zástupce. Samozřejmě vítám také tlumočníky i tlumočnice. Vítejte po letních prázdninách a dovolte mi zahájit dnešní schůzi, ale už se prosím utište. Takže zahájíme naši dnešní krátkou půldenní schůzi. Většina našeho programu dnes se stává z projednání návrhu zpráv nebo stanovisek, ale i to je velice důležitá práce, které se nemůžeme vyhýbat, musíme ji udělat včas a co nejúčinněji. takže se do toho pustíme. Ráda bych vám připomněla, že dnešní schůze je jako obvykle přenášena po internetu. A co se týká tlumočení, tak prioritu mají jazyky řádných členů našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu. A tím bych vám ráda představila ke schválení návrh pořadu jednání. Pokud nejsou připomínky, budeme ji považovat za schválený. Děkuji vám. Sdělení předsedkyně. Chci vás informovat, že pan Pašku, který je naším zpravodajem k výroční zprávě o společné obraně bezpečnostní politice, je aktuálně na cestách, konkrétně ve Spojených státech, kde probíhá e, studijní cesta. A tím pádem budeme muset, e, abychom dodrželi stanovený harmonogram, uspořádat dodatečnou ad hoc schůzi našeho podvýboru, a já bych vám rovnou navrhla pondělí 24. září, někdy později odpoledne, pokud se nepletu. No, e, přesný čas, asi to bude od 15 hodin, ale takže ano, od 15 hodin. S nejvyšší pravděpodobností tedy tehdy začne naše schůze. Budeme vás o tom samozřejmě ještě informovat e-mailem. Tak a teď už se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva z vlastní iniciativy na téma vojenská mobilita. Přičemž zpravodaj je pan Tunne Kellam z EPP. Jemuž tímto bez zdržování dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, základ pro tuto zprávu je společné sdělení komise ohledně vojenské mobility, které bylo vydáno v loňský rok v listopadu, na které pak navázal akční plán komise z března letošního roku. Oba tyto dokumenty řeší otázku vojenské mobility z technicko-praktického hlediska, abych tak řekl. Trošičku tam chybí eh, takový ten nadřazený politický cíl tohoto celého projektu. Komise navrhla rozpočet na tuto otázku 6,5 miliardy, konkrétně z rozpočtu nástroje pro propojení Evropy. Má to spadat do programu TNT. Hlavní otázky eh, v rámci toho komunikačního akčního plánu jsou za prvé tedy vojenské požadavky na dopravní sítě, pozemní, eh, vodní i letecké, příprava evropských dopravních sítí na to takzvané dvojí použití, tedy vojensko-civilní využívání. A dále eh, jsou zde také regulační a procedurální otázky, tedy například přeshraniční doprava nebezpečného zboží, otázky celní, otázky DPH, a povolenky pro přeshraniční pohyb. To jsou velice důležité záležitosti, protože jako obvykle, jak se říká, ďábel je skryt v detailech. A já jsem letos v létě viděl jedno cvičení, byla to, bylo to, byl to přesun jednoho vojenského vozidla bez zbrojních prvků z Německa do Estonska. Jelo se přes Polsko, Litvu a Lotyšsko a bylo potřeba pět různých dokumentů, aby ta, ta, ta přeprava mohla proběhnout. Jinými slovy, v době krize by toto byl postup, který bychom měli velice vážně přeskoumat, protože bez ohledu na všechna prohlášení o solidaritě a vzájemné pomoci, pokud nejsme schopni dost rychle se přesouvat v rámci Evropy, tak to bude velmi složitá, velmi obtížná situace. Pak tady také máme jeden projekt PESCO ohledně vojenské mobility, což je také velice důležitý příspěvek. Jinými slovy, 25 členských států se rozhodlo začlenit vojenskou mobilitu do těch závaznějších závazků v rámci eh, činnosti PESCO a cílem této zprávy na straně parlamentu je podle mého názoru hlavně eh, vnuknout celé té věci jakousi politickou setrvačnost, dodat sem ty politické argumenty pro pokrok, v zájmu pokroku v oblasti vojenské mobility. Je potřeba v rámci EU prosazovat větší ambice v oblasti obrany, abychom mohli efektivněji přispívat k rozvoji komplexního a kolektivního obraného systému. Je potřeba umožnit obranou spolupráci na praktické úrovni. Je potřeba začlenit vojenskou mobilitu i do eh, projektů v době míru. Je potřeba zdůraznit eh, tu potřebu činnosti, aby se minimalizovaly fyzikální nebo právní překážky pro praktickou vojenskou spolupráci, abychom umožnili eh, mobilitu v rámci reakce na krize a musíme samozřejmě budovat synergie a komplementaritu se strukturami NATO. Je zásadní, že termín pro analýzu této zprávy a vypracování konkrétních řešení, a pakliže to bude nutné i legislativních návrhů, eh, bude dodržen. Obrana probíhá teď a tady. Nelze ji odkládat na někdy příště. A v neposlední řadě je samozřejmě také zásadní, aby rozpočet poskytnutý komisí eh, setrval alespoň na těch navržených 6,5 miliardách euro, abychom eh, zajistili eh, možnost praktického postupu do budoucna. Děkuji vám za pozornost, těším se na poznámky ostatních kolegů. Děkujeme vám, pane Kelame. Teď bych ráda dala slovo stínovým zpravodajům. Jako první má slovo paní Ines Ayala Sender. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Bych eh, zareagovala. Eh, chci také nám všem popřát hodně štěstí a úspěchu. Doufám, že jste měli příležitost si odpočinout a že jste připraveni na další práci, protože nás čeká několik intenzivních měsíců. Děkuji především eh, kolegovi Kalamovi za tento návrh stanoviska. Hmm. Toto je téma, které ještě eh, bylo pozastavené, není vyřešené ve vojenské mobilitě. Eh, je zapotřebí o těchto aspektech hovořit. Já také pracuji v do, ve výboru pro eh, dopravu a chtěla jsem to říct, protože toto je právě ještě jednou z achilových pat. Každý eh, stát má samozřejmě své povinnosti ohledně vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic a Eh, obrany, ale je zapotřebí zlepšit spolupráci. A právě zde ve vojenské spolupráci se tím musíme zabývat, protože to není něco úplně eh, nového. Evropský parlament to už vnímá eh, napětí v určitých skupinách, které uvádí, že se jedná o něco nového navíc. Ale jak říká pan Kelam, v různých eh, vojenských eh, složkách už eh, se spolupracuje, společně se organizují cvičení. Otázka pak je přeprava. Jak vyřešit přeshraniční přepravu, jak přecházet přes hraniční přechody, jaké dokumenty je zapotřebí předložit. Samozřejmě, že z minulosti Eh, zde eh, eh, máme určité pilíře obrany, které by měly sloužit k obraně i dnes. Takže, jak jsem říkala, jsou tu ještě nedostatky a tato zpráva nás může vést jedině k lepšímu vyřešení situace. Je to takový první pokus k tomu, abychom vytvořili akční plán vojenské mobility, Eh, tak aby všechny složky se eh, mohly eh, zúčastnit, aby byly zváženy. Velice rychle se například postupuje ohledně programování nebo přepravy jako takové. A to by mělo být nepochybně součástí toho technologického přístupu, jenže v logistice ještě potřebujeme určité zlepšení je zapotřebí, aby se lépe tedy sdílely praxe v, ve vojenské oblasti. A musíme také přemýšlet o tom, jak věci řešit prakticky a, a šetrně, abychom nevytvářeli několik paralelních um, orgánů, uh, abychom uh, fungovali na principu spolupráce a nikoli na, na množení um, orgánů, které by měly stejný úkol. Um, je tedy zapotřebí zajistit logistiku, eh, a Zajímavé také je eh, proskoumat eh, možnost eh, sdílení osvědčených praxí v duálním využívání přepravních možností, tedy mezi civilní a vojenskou složkou. Potřebujeme posílit standardy, zlepšit standardy, proto abychom mohli efektivněji využívat infrastruktury. Po tom, co se stalo eh, s mostem eh, od Morandyho v Janově, vidíme, že je eh, zapotřebí se zaměřit nejen na to, aby se stavělo, ale také, aby se stavby udržovaly, aby naše stavby, naše infrastruktury byly bezpečné a abychom je udržovali v dobrém stavu. Takzvané soužití investic těch prvních 1,6 eh, miliard, které mají být teď využity. Eh, a pak je tu také Invest Europe. Potřebujeme také eh, zlepšit nejen tedy ty velké přepravní osy, ale zaměřit se také na drobnější části infrastruktury, na kapilární infrastrukturu. A potřebujeme také jasně sdělit občanům, že zde je možné tedy jen e, ušetřit, pokud budeme správně spolupracovat, že je zapotřebí zaměřit se na bezpečnost, infrastrukturu, zlepšit standardy, e, zabývat se údržbou, e, je zapotřebí zlepšit logistiku, celní procedury, tak, aby mohly spolupracovat eh, jak civilní, tak vojenská odvětví na tom a abychom mohli vytvořit takovou situaci, kdy to bude ku prospěchu oběma částem této duální ekonomiky. Děkuji. Jako další pan Norden. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám jen pár poznámek v tuto chvíli. Především Musíme eh, si dát jasno, proč o tom hovořím. Od roku 89 eh, eh, aspekt obrany, mobilita tedy a infrastruktura s ní související, byly v průběhu dalších let ponechávány stranou. A nyní v nové situaci jsme si uvědomili, že náš kontinent potřebuje obranu a to ne, prosím. Už mě slyšíte? Takže proto myslím, že potřebujeme na to vytvořit patřičné prostředí. A také musíme říci především, proč je to důležité. Musíme umožnit eh, rychlé přemístění ozbrojených sil v případě konfliktu. O to tady jde. A abychom tomu dodali eh, eh, důvěrohodnost, aby eh, ta síla odstrašující a obrana byla jasně ukázaná, tak je zapotřebí ukázat, že jsme schopni prosazovat mm, tuto sílu. A potřebujeme k tomu spolupráce také Velké Británie, Kanady, Spojených států abychom všechny tyto ozbrojené složky, které jsou tady na našem území a mohou zde působit, abychom je byli schopni je přesouvat. Musíme ukázat, že jsme schopni je přesouvat. Eh, nejde tady konkrétně o EU, ale o NATO. A musíme se tedy teď ptát, eh, jak může EU k tomu napomáhat a jak nevytvářet eh, byrokratické překážky. Takže Zaměřme se na to, oč tu vlastně jde, co je hlavním cílem. Děkuji. Děkuji. Pan Javier Nart. Děkuji, paní předsedkyně. To je um, otázka týkající se e, e, kvality, e, ne tak kvantity, protože kvalita ozbrojených složek spočívá také v tom, jak rychle jsme schopni je přesunout. Jedná se o různé složky vojenské, ať už pozemní, pěší, motorizované, které se musí přesunout a my musíme být schopni přesunout rychle. O co jde? Je tu eh, je potřebné rychle přesouvat eh, tyto složky, abychom se mohli nejen efektivně bránit, ale abychom byli schopni je odstrašovat. Eh, protože kdy pokud jsme schopni je takto rychle přesunout, i třeba v situaci nějakého napětí, tak dobře fungují jako odstrašující síla. A musíme eh, toto eh, chápat eh, v souvislosti s našimi východními sousedy, tedy musíme mít schopnost okamžité, okamžitého vyslání a přesunutí těchto ozbrojených složek na místech. To, co, o čem hovořil kolega Kelam, to je opravdu kavkovská věc, marxov, marxistická ne v tom smyslu jako Karla Marxe, ale Groucho Marxe. Když e, došlo e, k problému Chartumu v Egyptě, tak se hovořilo o tom, že e, došlo tedy k převzetí Chartumu, že to je vnitřní problém. Když tanky dojedou na hranice, tak se stalo, že byly zastaveny na hranicích. A u nás se říká, že Eh, byrokracie takto eh, takto eh, při, mm, přirovnáváme byrokracii k oslu. Neměli bychom chodit kolem horké kaše. Myslím, že jste napsal vynikající zprávu. A chtěl bych ale k ní předložit určitý počet mm, pozměňovacích návrhů, který které se budou týkat právě eh, snadného eh, dislokování a přesouvání eh, sil. Hlavní úspěch, hlavní účel této zprávy je hovořit o mobilitě. Proto musíme usilovat o standardizaci. Mobiliza, mobilita heterogenního vybavení je problematická. A to je problém, se kterým se potýkají eh, vojenské služby v každém konfliktu. Je to nekompatibilita hardwareu eh, systému. Někdy tu jsou různé vnitrostátní nacionalistické eh, pocity, které mohou působit takovéto potíže. Standardizace by byla krokem vpřed, tedy a souhlasím s panem Kelamem, že musíme usnadnit administrativu, zjednodušit eh, ty procedury. To je zásadní pro Evropskou unii. Eh, Evropská unie potřebuje být schopna hájit své a bránit své vlastní území. Ale eh, také takto vystupovat vůči svým sousedům, protože různé konflikty jsou v Alžírsku eh, nebo v Libii a já jsem přesvědčen, že nakonec Evropská unie tam bude muset eh, zasáhnout. Eh, je zapotřebí, abychom byli schopni mít inverční síly a současně být schopni odstrašovat. Děkuji. Pan Klaus Buchner. Thank you very much. Thank- no, děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěl velice poděkovat za tuto zajímavou zprávu. My podporujeme eh, vojenskou mobilitu, ale pouze pro vojenské operace, jak je v článku 43 smlouvy o Evropské unii. Takže na tyto, na takové vojenské operace, ale eh, jiné, eh, na, na jiné operace musíme mít eh, Evrop, v Evropské unii eh, jiné mm, mm, nástroje. Podporujeme pak například nové velitelství v Eindhovenu, kde se vlastně využívá takové to klasické sdílení vojenských kapacit, protože to funguje lépe. A také se ukazuje, že ukazuje se, že jste vlastně... Mm, eh, my tedy podpoříme zpravodaje tam, kde hovoří o vojenských eh, mm, operacích v rámci SBOP. Nicméně všechno ostatní je podle našeho názoru na národních eh, členských státech a na členech NATO, kterých je 22 v Evropské unii, aby tedy, protože jejich úkolem postarat se o kolektivní obranu. Myslíme si, že by to bylo politicky a legálně Eh, obtížné, abychom třeba na tyto účely využívali nástroj pro propojení Evropy. A mnoho peněz z evropského rozpočtu, zde se hovoří o 6,5 bilionů z CEFu a přitom by to mělo vlastně jít na vojenskou mobilitu, která spadá do politiky eh, obrany, která eh, není mm, pokryta, nebo kterou vlastně, o které se nehovoří v té smlouvě. Pak zde máme článek 42 odstavec 7 smlouvy o Evropské unii, ale ani to nepomůže k tomu, aby byla legitimizována eh, to, že by se z evropského rozpočtu platila mm, takováto, eh, takovéto akce, protože je zde eh, přesná výjimka, která se týká provádění. Už jsme o tom hovořili několikrát, také jsme o tom hovořili s různými zástupci ESVČ v rámci SBOP. Zde se jedná vlastně o provádění eh, pouze na bilaterální úrovni. Také věřím tomu, že to, co je v článku 5, je zavádějící. Ano, je pravda, že zlepšení infrastruktury je naprosto zásadní a je to legitimní cíl, ale myslíme si, že pro tento cíl zde nemá Evropská unie žádný, žádnou roli. Členské státy by se měly chovat tak, jako během studené války. Eh, Evropská unie a zejména Evropská komise by se vlastně neměly stát nějakou agenturou NATO a starat se o přepravu. Samozřejmě, pak je zde různá administrativní eh, překážky, které brání mobilitě a to, bychom, to, to se musí zrušit, to se musí odstranit. Děkuji za tento příspěvek stínových zpravodajů a nyní ještě uh, pan posou. Ještě budeme pokračovat v další obecné debatě. Děkuji za slovo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu zpravodaji a chtěl bych eh, eh, si několik komentářů. Já sám ze své zkušenosti mohu říct, že poté, co Polsko eh, přistoupilo v roce 99 do NATO, tak jsem asi téměř pět let nesla odpovědnost za to, že se polská infrastruktura musí adaptovat podle, nebo na systémy Severoatlantické aliance. Četl jsem si tuto zprávu a pak eh, i ostatní zprávy a díval jsem se na to z takového praktického pohledu. Ehm, rád bych eh, zmínil pět věcí. A myslím si, že byste je měli zvážit. a týká se to i budoucích let. Myslím si, že tyto věci jsou skutečně zásadní. Takže za prvé, je to otázka, zda Evropská unie bude koordinovat své plány úprav eh, s NATO a s projekty aliance. Členské státy investují, ale pak je zde ještě speciální fond v rámci NATO, do něhož všechny členské státy ještě přispívají a z toho fondu se zase investují, mm, jsou to stovky milionů eur. Jsou to například, eh, pak, se, pak to jde třeba na radarové stanice, na různé palivové mm, stanice, na letiště a tak dále. Takže to je tady připomínka nebo otázka číslo jedna. Je nutné zajistit, aby zde byla koordinace mezi Evropskou unii a NATEM. Dá se předpokládat způsob takové koordinace Evropské unie s NATEM? Takže to je otázka číslo jedna. Eh, otázka nebo komentář číslo dvě. To se týká financí. Na dalších sedm let eh, se eh, teď nabízí 6,5 miliard které má jít na vojenskou mobilitu anebo na ty projekty dvojího využití, na ty vojensko-civilní projekty. Na to totiž financuje pouze vojenské projekty. Takže jak to bude s těmi projekty dvojího využití? Ty budou moci tedy být, jak to bude s jejich financováním? Otázka třetí je, zda ty eh, finance budou pouze na nové investice, nebo zda umožníme využít tyto prostředky také na modernizaci již existující infrastruktury. Zde opět je to taková praktická otázka. Myslím si, že praktick, z praktického hlediska by to bylo dobré a zároveň se to zde opomí. Hm, můj čtvrtý komentář. Investice přeshraničního typu. Když hovoříme o mobilitě, tak mobilita znamená přejištění hranic těch, těch fyzických. Takže možná by se tyto prostředky měly soustředit právě na ty přeshraniční projekty, na ty přeshraniční investice. E, zatím ještě není úplně ten rozpočet jasný, ale už teď říkají některé členské státy, že eh, by rádi využili právě eh, peníze z toho balíčku 6,5 miliard. A když jsem se díval na ty žádosti členských států, tak eh, je to tak, že některé členské státy zkrátka vidí, jaké si peníze k dispozici na infrastrukturu, kterou by mohly využít, ale možná by to potom nebylo úplně pro ty vojenské účely tak, jak to bylo zamýšleno. Komentář číslo 5. Evropě máme Evropskou investiční banku, která také svými prostředky podporuje eh, infrastrukturu v Evropě. Ale problémem je to, že ve stanovách EIB je stanoveno, že tato banka nebude financovat žádné vojenské projekty. Ano, velice děkuji za všechny tyto ehm, komentáře. Ještě bych se chtěla zeptat, eh, jakým způsobem bychom o tom mohli diskutovat. Třeba s sekretariátem nebo s koordinátory, zamyslíme se nad tím. Eh, abychom eh, k tomu mohli ještě přizvat i někoho z komise nebo někoho z NATO, aby se tato diskuse konala mm, možná už třeba do konce tohoto roku. Děkuji. Paní Hilde Vatmans, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato zpráva z vlastní iniciativy přichází v pravý čas. Protože Později pak budeme hovořit o vojenské mobilitě v rámci i jiných bodů. Takže toto je rozhodně relevantní téma. Je dobře, že zpráva eh, hovoří o tom, že vojenská mobilita je v dnešním světě stále důležitější. A hovoří o velice svým způsobem jednoduchých úkolech, eh, například o harmonizaci eh, pravidel a dopravních modů napříč Evropou. Chceme-li Evropu přivést blíže jejím občanům, učinit ji hmatatelnější, musíme se umět soustředit na vojenské kapacity. Chceli Evropa jednat společně, chceli společně intervenovat, což pravděpodobně do budoucna bude muset, je vojenská mobilita zásadní. Druhá věc jsou samozřejmě investice, které proto budou zapotřebí. To je samozřejmě součást eh, pravomocí členských států, ale Evropská unie musí jít příkladem. A podobně jako kolega Javier Nart, tuto zprávu, která je podle mě excelentní, vítám. Přichází v pravý čas a řekla bych, že na ní musíme začít pracovat, aby mohla vstoupit v platnost co nejrychleji. Myslím si, že Evropský parlament by za toto téma měl bojovat. Děkuji. Děkuji vám. Pan eh, Eugen Freund. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. I já bych rád poděkoval panu Kelamovi za tuto velice zajímavou zprávu. V tuto chvíli nechci zabíhat do detailů. Řekl bych pouze, že je neskutečné, eh, jak jsme zjistili, že vojáci NATO se víceméně mohou přesouvat napříč Evropou bez překážek nebo bez problémů. Byť evropští vojáci, jak jste nám tak hezky popsal, musí přitom vyplňovat eh, pět různých papírů, když eh, jedou přes pět různých hranic a dokonce musí platit daně, pokud jsem vám správně rozuměl. Mě zajímá jedno takové obecnější politické sdělení. Rád bych zopakoval to, co říkal pan Van Orden, který ale už asi odešel, pokud dobře vidím. Opět, pokud se mi správně interpretoval, pan Van Orden řekl, že nechceme jasně vyjadřovat to, co je jaksi v pozadí všech těchto našich snah, což podle mého chápání je, že pomalu zřizujeme důvěryhodnou evropskou vojenskou obranou kapacitu. Neříkáme, co tento vývoj spustilo. V podstatě skoro nikdy nezmiňujeme Donalda Trumpa, který již několikrát řekl, že by se klidně mohl z Evropy stáhnout, respektive, že by z Evropy mohl stáhnout americké vojáky jen lusknutím prstu. Eh, alespoň si to minimálně myslí. A máme zde také vývoj v našem východním sousedství. Nesmíme být tak naivní a spochybňovat ruskou invazi Krymu a ruskou angažovanost v událostech na východní Ukrajině a tvrdit, že to vůbec nesouvisí s tím, že začínáme přeskoumávat náš obraný systém. Já bych rád věděl, zda by náhodou nebyl čas jasně říci, jaké jsou naše záměry, jaké jsou naše cíle. Zda to bude pro dobro nebo ke zlu věci, to nechám na kolezích členech výboru, ale řekl bych, že nastal čas, abychom již neotáleli a abychom jasně řekli, proč přesně děláme to, co děláme a co jsme už částečně udělali. Děkuji. V neposlední řadě pan Bogdan Zdrojevsky, prosím. Děkuji vám. Já bych se rád eh, připojil k těm, kteří děkovali panu zpravodaji. A rád bych se vrátil k tomu, co říkal pan Nart. Myslím, že největší problém je kompatibilita, adekvátnost, standardizace. Ale dnes hovoříme o kompatibilitě, standardizaci mezi silami NATO a silami členských států Evropské unie. Myslím si, že ten problém je však širší. Já sám jsem zažil logistické problémy v důsledku nekompatibility vybavení při přesunu vojsk, při přesunu lékařského materiálu a v podstatě to všechno eh, ukazovalo na nedostatek standardizace, nejen na nekompatibilitu mezi NATO a EU. Šlo o nekompatibilitu také s třetími státy. Nesmíme zapomínat, že provádíme aktivitu i jinde, mimo EU. Například eh, když eh, bylo obléháno Sarajevo, tak Ukrajina poskytla dopravní letadla pro převoz eh, lékařských materiálů a eh, pěšáků. A pokud si dobře vzpomínám, tak ta letadla byla zcela nekompatibilní s eh, veškerými našimi systémy, takže to vedlo k takové hodně zvláštní improvizaci místy, aby k nějakému stupni kompatibility došlo. Takže podporuji to, co říkal pan Nart. Kromě, lega, kromě právních a finančních otázek musíme pracovat také na kompatibilitě, adekvátnosti a standardizaci. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď na závěr prosím pana Tune Kelama jako zpravodaje. Děkuji vám. Děkuji vám, milí kolegové. Velice si vážím vašich komentářů a vašeho pozitivního přístupu k této zprávě. Doufám, že eh, právě díky vám ta zpráva bude ještě vylepšena. Řekl bych, že jedna z těch nejdůležitějších premis je právě ta mobilita. Jakým způsobem můžeme v praxi mobilitu umožnit? Protože vojenská mobilita to není nic proti civilním potřebám v této oblasti. A investice do vojenské mobility budou sloužit také civilnímu sektoru. Patří to k sobě, není to nic, co by byla volba buď a nebo. Pan kolega Nart eh, velice jasně varoval eh, před tím, co to mohou být byrokratické překážky. Občas jsou právě byro, eh, byrokraté nejlepší zbraní, kterou máme, ale řekl jste také velice důležitou věc, že cílem je nasazovat naše, cíly, eh, naše síly v pravou chvíli na pravém místě. Otázka je, jak toho v praxi chceme dosáhnout. Kolega Van Orden hovořil o potřebě pochopit, jak by se do Evropy mohla dostat pomoc z druhé strany Atlantiku. A teď jedna velice praktická otázka, která není tak úplně jasná, je eh, ten slib komise ve výši 6,5 miliardy euro. Padla otázka, zda by toto pokrývalo pouze vojenskou mobilitu, a nebo zda by to pokrývalo také civilní potřeby. A musím říct, že toto jasné není, protože naši kolegové mají zájem na to, aby těch 6,5 miliard nešlo pouze na potřeby vojenské mobility. No a vaše otázka, zda by třeba Evropská investiční banka nemohla financovat projekty tohoto druhu, to je podle mě otázka, která je velmi pertinentní. Aktuálně to možné není, jak jste řekl. Ale uvidíme. No a e, ke kolegu Freundovi, i vám děkuji za příspěvek. Řekl bych, ano, souhlasím s vámi, že je potřeba si uvědomovat a veřejně říkat, že naším cílem je vytvořit důvěryhodnou evropskou obranou kapacitu. Není to nic, co by šlo proti NATO, to samozřejmě ne, ale všechny ty problémy, které byly zmíněny, co se USA týče, by měly vyvolávat z naší strany nějakou pozitivní reakci, abychom se více starali o naši vlastní obranu. Ano, vojenská vozidla NATO nemají žádné privilegium. I ona musí splňovat stejné nároky jako evropská vojenská vozidla, takže zde žádné rozdíly nejsou. Případně musí čelit stejným byrokratickým překážkám. Takže, jak jsem řekl, já jsem zcela otevřen vůči vašim příspěvkům, vůči, vůči vašim pozměňovacím návrhům a jsem přesvědčen, že se nám podaří tuto zprávu včas zlepšit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Chtěla bych ještě připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. září 12 hodin takže na to ještě máme zhruba týden na mm, pozměňovací návrhy. A e, druhá diskuze o návrhu zprávy se bude konat e, v říjnu 10. nebo 11. října. Přijímat se tato zpráva bude ve výboru AFET 5. listopadu a na plenárním zasedání v prosinci. Děkuji vám všem mnohokrát za spolupráci na tomto bodu a nyní bych ráda předala slovo eh, paní Sabině Lezing, která je zpravodajkou o výroční zprávě Rady podle operativního usnesení o kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní. Děkuji, budu hovořit německy. Milí kolegové, milé kolegyně, nezbývá na úvod, než říci, že v rámci mé zprávy řeším situaci, co se týká eh, projednávání aktuální situace v této věci, že se ta situace nic moc nezměnila. A tím pádem se nezmění ani návrhy na zlepšení v této zprávě. Přesto nesmíme zapomínat na jedinečnost tohoto právně závazného nástroje. Problémy a výrazné rozdíly mezi jednotlivými vývozními zprávami z jednotlivých členských států, tedy mezi skutečnými vývozy a mezi rozdílnými interpretacemi kritérií, nelze než zdůraznit. Vývozy jsou stále předmětem neúplného informování vzhledem k rozdílným interpretacím těm, těch osmi kritérií a e, lišící se praxe a lišících se zbraňových systémů v jednotlivých členských státech. Vzhledem k tomu, že z členských států nedostáváme jednotné zprávy, což je vlastně úkolem národních parlamentů, aby to požadovali, a vzhledem k tomu, že neexistují ani žádné konsekvence tohoto procesu, pak eh, z tohoto nezůstane nic než takový bezzubý tygr. Je velká škoda, že v aktuální zprávě bohužel hovoříme eh, pouze o vývozních údajích za roky 2015 až 2016. Vzhledem k tomu, že exportní zprávy neobsahují analýzu agregovaných dat, eh, pak ta, to dlouhé období mezi získáním datem, eh, dat a mezi jejich zveřejněním nepokryte. A z tohoto důvodu eh, opakujeme výzvu z minulé zprávy, zprávy paní Valero, kde žádáme jednotnější a dřívější vypracovávání a předávání dat e, při dodržování přísných lhůt, nejpozději v lednu roku po tom roce, kdy k vývozu dojde. A nebo případně e, stanovení pevného termínu zveřejňování těchto dat nejpozději v datu e, roku, aby se tak řeklo, N plus 1, tedy opět rok poté. I nadále platí to, že v roce 2015 a 2016 byla EU druhým největším vývozcem zbraní. Za období 2013 až 2017 se jedná o 27%, tedy téměř jednu třetinu všech zbrojních vývozů na celém světě. Není tajemstvím, že Cílem těchto zbraní eh, tedy eh, jsou regiony krizové. 40,5 eh, všech vývozů bylo za nějakých 70 miliard euro, mířilo do zemí Blízkého východu a do zemí Severní Afriky. A opět tedy velká část těchto vývozů za 57,9 miliard euro šlo do Saudské Arábie, Egypta a Spojených Arabských Emirátů. A toto, byť eh, podle Mezinárodního eh, konverzního centra v Bonu pro vývoz vojenských technologií, eh, jedna nebo více těchto, eh, tím, že bylo vyváženo do těchto zemí, bylo porušeno kritérium 1 až 6 a možná ještě více kritérií toho společného postupu. Eh, v případě vývozu do Saudské Arábie je potřeba konstatovat, že téměř všechny eh, žádosti o výjimky, to znamená 95% v kategorii ML9, bylo schváleno. ML9 to jsou válečné lodě, zejména ty, které eh, byly použity pro blokádu Jemenu, námořní blokádu Jemenu. Tato blokáda znamenala úmrtí nebo utrpení až milionů lidí. Byť tedy Saudská Arábie neměla od nás dostávat žádné zbraně. V tom, z toho důvodu potřebujeme evidentně výš, více kontroly, více transparentnosti. V rámci revize společného stanoviska je potřeba hovořit naprosto jasně, aby se neumožnila různá interpretace našeho stanoviska, aby nedocházelo k různému výkladu a různé aplikaci stanovených kritérií. Sektor obrany a obraná unie jsou, eh, se staly těžišti politiky EU a tím pádem také zřízení Evropského obraného fondu a jeho předchůdce, tedy EDDP, jsou také stěžejní. V té souvislosti je potřeba zaručit, bez ohledu na to, jaký je náš postoj vůči těmto fondům, že financované projekty budou podléhat mechanismům kontroly, spravodajství a hlavně pravidlům členských států i Evropské unie, a to v plné míře a že budou podléhat parlamentní kontrole. To platí samozřejmě také pro eh, ten nový takzvaný Peace Facility, tedy mírový nástroj, který eh, v rámci kterého paní Mogherini eh, chce financovat také vývoz zbrojních technologií do partnerských států. Já vám předem děkuji za spolupráci a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát za EPP. Pan Tunekelam, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Této zprávě se věnujeme delší eh, dobu. Víme, že k ní není úplně jedno, jednomyslný postoj. Jedná se o obchodování se zbraněmi, což má své negativní aspekty. Tato zpráva explicitně poukazuje na členské státy ze dvou eh, aspektů. Tam, kde neplní kritéria společného stanoviska, tam, kde nepo, se nepoužívají sankční mechanismy a tam, kde neposkytují včas dostatečné zprávy, nebo ty zprávy jsou um, neplnící patřičná kritéria. Otázka je tedy, máme být konstruktivnější nebo máme opravdu na ně poukázat jmenovitě? Za EPP nejproblematičtější věcí je, že ta zpráva jak si trochu spochybňuje význam evropského obraného průmyslu a obraného fondu v článku 9 eh, explicitně omezuje transferabilitu produktů v EU a trvá na tom, že tyto transfery by měly také být založeny eh, na pravidlech společného stanoviska. Bereme velice závažně tento eh, problém ohledně kontroly, tedy Eh, obchodu se zbraněmi, protože se šíří nelegálně zbraně. Na druhé straně bychom měli více hovořit o kolektivní obraně EU, nezávislosti, eh, schopnosti, eh, schopnosti a kapacit našeho obraného průmyslu, potřeba inovace v obraném sektoru. A proto EPP zavede pozměňovací návrhy týkající se těchto členských států. Ještě bych chtěl připomenout, že je na členských státech eh, eh, jak eh, určité věci řešit. Je to v jejich kompetenci. Děkuji. Pan Omaspet. Yeah. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za přípravu tohoto materiálu ze strany ALDE. Tato zpráva řeší problémy, kterými se zabýváme v tomto měnícím se světě. A faktem, že Evropská unie e, musí být aktivnější ohledně evropské obrané politiky, je to stále více významné. Je to, je to nutnější e, také, abychom se zabývali e, přísnější pravidly pro Eh, vývoz zbraní. Je tedy šokující, že v posledních eh, několika letech máme historicky nejvyšší počet eh, licencí, které byly uděleny od té doby, co se začaly sbírat údaje. To ukazuje, jak evropské státy se neřídí společným stanoviskem. Problém je se, s poskytování zpráv členských států koarmu. Členské státy sbírají údaje a také tu není žádný Eh, eh, eh, mm, není zde jasné plnění kritérií, protože se hodně tyto, tato kritéria opomíjejí. 97 mm, žádostí o vývoz do Emirátu bylo povoleno, do Saudské Arábie, do Egypta bylo povoleno. Takže členské státy nedodržují kritéria, ale není k tomu žádný sankční mechanismus. Potřebujeme tedy interpretovat o něch osm kritérií, potřebujeme mít kontrolu eh, tohoto vývozního systému a potřebujeme také sankce. Eh, z pozitivního pohledu i tři, některé třetí státy se rozhodly, že se budou řídit tímto společným stanoviskem a to bychom v té zprávě také měli zmínit, že to jsou země, které, eh, pokud chtějí přistoupit tedy eh, do, do EU, směřují k EU, měly by se také řídit těmito pravidly. Co se týče kybernetické bezpečnosti, měli bychom mm, brát vážně také tuto hrozbu a měli bychom připomenout eh, komisi, že na to potřebuje také věnovat patřičné lidské i finanční zdroje abychom byli schopni čelit hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, kolego. To byl tedy poslední příspěvek eh, stínových zpravodajů, pana Arne Líc. Nyní promluví. Uh, we, we were, it was not notified. To nebylo oznámeno, omlouvám se. Ale ještě rozpravu nekončím, ještě budete mít příležitost. Naše stínová zpravodajka je nyní ve Švédsku, ale já to mohu teď opravdu rychle schrnout. Vám, paní Lezing, bych chtěl srdečně poděkovat za tuto velice dobrou zprávu. Velice vítáme tento návrh zprávy. Podporujeme vše, co zaznělo v té zprávě, ale víte, že také máme vždycky něco, co bychom rádi přidali jako eh, dobré myšlenky od paní Valero i eh, eh, z poslední zprávy, takže vy už pravděpodobně víte o, o té poslední zprávy, co jsme navrhovali. Děkuji. Pan Arnelíc, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Pokud se nepletu, tak já jsem tady stínový zpravodaj za SAD, ale to teď není zapotřebí řešit. Já jsem teď velice rád, že se mohu také vyjádřit. Chtěl bych poděkovat paní Lezing eh, za vyváženou a eh, hluboce analytickou zprávu. Souhlasíme s mnoha prvky, například s tím, že potřebujeme dohodový orgán ohledně implementace, koherentní implementace společného stanoviska eh, pro EU, také ohledně protokolu parlamentního skrutinie a ex exportu zbraní v členských státech na, a také lidské úrovně. Situace vypadá tak, že my sice poskytujeme prostředky z evropské strany, ale nemáme nad tím žádnou kontrolu, takže kontrola zde musí být. Obecně bych chtěl opravdu volat po společném kontrolním režimu eh, vývozu zbraní z EU eh, pokud máme mít tedy společnou zahraniční bezpečnostní politiku. A to bychom všichni měli eh, zdůrazňovat, protože v co se týkalo edit, tak tam se měly e, problémy. A e, vzpomeňme si například na export do e, Ruska. Museli jsme odsoudit tuto věc ze strany Evropského parlamentu. Víme, co se tam teď děje. A také chci připomenout nám všem, že evropské zbraně byly poskytnuty oběma stranám konfliktu v Sýrii. Takže proto to, o čem my zde hovoříme, potřebujeme konzistentní situaci, kontrolovanou situaci s vývozem zbraní z EU. Opravdu ji nezbytně potřebujeme. Musíme potom volat, třeba že e, se k tomu musí odhodlat členské státy. A musíme nadále e, spolupracovat na politikách týkající se dvojího užití, jak předcházet zneužívání při exportu třetích států. Máme e, zde významnou zprávu, o které se hovořilo v Evropském parlamentu se ale teď ocitáme v situaci, kdy mušicí nástroje se nemohou importovat či exportovat. To byl úspěch Evropského parlamentu. Před několika lety byly normálním, obcho, normálně obchodovaným zbožím a e, Teď se tedy zabýváme situací e, Eh, zboží dvojího užití a nebo eh, exportem zbraní a je zapotřebí, abychom i v tomto pokročili dál a abychom vedli diskuzi zde v parlamentu. Děkuji, pane kolego. Předám slovo zpět paní Lezink, aby mohla uzavřít toto téma. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát, milí kolegové a kolegyně. Děkuji vám za vaše poznámky na tomto místě mohu říci, že s velkou většinou těch poznámek souhlasím a skutečně už nyní se těším na ty pozměňovací návrhy, které jistě zlepší naši zprávu. Co se týká pana Kelama, ráda bych poznamenala, že co se týká té jednomyslnosti, jak jste uvedl na úvod, tedy nedostatek jednomyslnosti v, této, v tomto postupu, To se projevilo už u zprávy paní Valero, ale ta zpráva nakonec byla velkou většinou přijata, že ano. A myslím si, že ten postoj se nezměnil od té doby. Já jsem se snažila vypracovat vyváženou zprávu a nestavím se tam nijak proti obranému průmyslu, ale požaduji, aby podléhal parlamentní kontrole. Ty body, které jsme zmínili, to jsou fakta. To není jen něco, čemu by se mohlo říkat naming and shaming. Tolik tedy mé poznámky v tuto chvíli a velice se těším na další spolupráci. Děkuji. Very much indeed. Velice děkuji a tím končíme tento bod. Já bych vám ještě ráda řekla, že pozměňovací návrhy můžete podávat do 11. září, pokud se nemýlím. Takže do 11. září do 12 hodin poledne. Ve výboru AFETu eh, se tato zpráva bude mm, hlasovat někdy na začátku října, 8. října. A na plenárku se tato zpráva dostane zřejmě v prosinci nebo v listopadu, opravuje se paní předsedající. Teď se můžeme podívat na další bod. Je to první projednání návrhu stanoviska na téma zřízení Evropského obraného fondu. Spravodajem je pan David McAllister. Mhm. Snažíme se eh, teď ještě vytvořit eh, seznam stínových zpravodajů, eh, které jmenovaly jednotlivé politické frakce. Ale pokud vím, tak politické frakce s tím trošku, byly s tím trošku pozadu, aby nám zaslali seznam jmén stínových zpravodajů, byl s tím trošku problém. ale začneme. Takže já teď poprosím pana Davida McAllistera, aby laskavě přednesl prezentaci tohoto návrhu. Jedná se o první projednání návrhu stanoviska. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velice rád, že vás mohu seznámit s návrhem stanoviska o Evropském obraném fondu zde ve výboru SEDE, pod výboru SEDE. Takže, jak víte, hlavním výborem je zde výbor ITRE, Eh, je to náš kolega Stislav Krásnodebský, který je zpravodajem v ITRE. My jsme zde mm, přidruženým výborem podle článku 54 jednacího řádu. A jak teď řekla paní předsedkyně, mm, koordinujeme časový plán s ITREM a to tak, že lhuta pro pro předávání pozměňovacího návrhu je 13. září v poledne. Je to opravdu docela šibeniční lhůta, ale asi chápete, že je to důležité, aby se to celé neprodlužovalo. Dále 10. října ve výboru se budeme zvažovat pozměňovací návrhy, v AFETu se bude hlasovat 5. listopadu, 21. listopadu se bude hlasovat v ITRE, o mandátu se bude na plenárce hlasovat v prosinci 2018 a triálogy by měly začít v lednu 2019. A teď se ještě stručně zmíním k obsahu tohoto návrhu tohoto stanoviska. Za prvé, učinil jsem určité návrhy, které se týkají etiky a uh, demokratické kontroly, protože komise tam vlastně nemá ani žádné definice, ani tam vůbec nějak legálně neupravuje tu možnost kontroly nebo té demokratické kontroly. Myslím si, že bychom zde měli dobře aktivně přistoupit do této debaty. Komise musí zaručit, že všechny návrhy se budou systematicky mm, budou podstupovat určitou kontrolu, určitý přeskum. E, jakmile ta smlouva bude podepsána, musí tam být jasné, že, tam všechno, že ta smlouva e, plní všechny podmínky a v smlouvy se musí dodržovat. E, také chci říci, že Evropský parlament ale zde musí dosáhnout většinového názoru na, na toto téma. A pak ještě chci podpořit odkazy na takzvané vojenské schopnosti. Pak je zde také ještě přeskum CARD, a také ještě plán rozvoje schopností, toto všechno bych chtěla zdůraznit. A zároveň se nesmíme omezit pouze na průmysl a na výzkum, ale také i na to, aby Evropská unie byla schopná jednat v oblasti mm, obrany. Návrh komise zde je takový trošku, jak bych to řekl, nejednoznačný. Není úplně jasné, je zase jedna o obranu nebo no, obraný průmysl. Já bych chtěl, aby to nařízení se ošetřovalo obě tyto oblasti rovnoceně. A také je zde ještě otázka třetích zemí, která mě znepokojuje. To je věc, která má několik rozměrů. Za prvé jsou to země, které chceme, aby byly jaksi s námi na palubě, tak zatím je tam Norsko, Spojené království je také s námi, nebo tedy možná zase, nebo ne, to se ještě ukáže vlastně, jak dopadnou ta jednání o Brexitu, zda e, do toho bude zapojeno Spojené království nebo nebude. Zatím si myslím, že nemusíme e, mít speciální lex Spojené království, jako je lex Norsko. E, také bych chtěl, aby tam bylo USA a Izrael. To jsou vlastně velice politické otázky a to bychom ještě měli zevrubně probrat. Druhý rozměr je Eh, stupeň eh, kontroly, kterou bude mít třetí země nad těmi našimi programy. Já si myslím, že zde toto téma ještě není dobře ošetřeno. Za prvé vývozní licence eh, do třetích zemí, protože to by mohlo oslabit výsledky těch budoucích programů, pokud to nebude dobře regulováno. Takže já bych tam chtěl to formulovat jak, aby nějak takovým způsobem, aby se to riziko omezilo. A pak ještě jsou zde eh, přesuny v rámci Evropské unie. Eh, měl by zde být takový obecný eh, systém licencí, jako vychází z té směrnice, protože ten systém už existuje několik let a snížilo by to administrativu, pokud by se ten systém uplatnil i v tomto případě. V praxi by to znamenalo, že každý členský stát by zveřejnil v úředním věstníku E, obecné určité povolení, spolupracovat s podniky e, na přípravu projektů. Mm, bude tam nutnost informovat e, pověřené orgány a bude tam také nutnost žádat předběžné povolení a členské státy potom budou moci schopny odejmout to povolení. A za páté, chápu, že některé členské státy a některé zúčastněné strany navrhly, aby tam byl přeskum toho, čeho, na čem už jsme se dohodli, tedy toho systému EDIDP. Ehm, tam je otázka e, způsobilosti. Zde ještě k tomu vlastně nemám úplně vyhraněný názor, ale jsem velice otevřen tomu, abychom e, toto téma ještě e, řešili. A nakonec bych ještě chtěla říci, že vím, že probíhá diskuse mezi právníky, mezi radou a komisí, jak je to s horizontem Evropa Myslím si, že to neovlivní úplně EDF, ale chtěl bych, aby se k tomu komise vyjádřila. Já se omlouvám, ale chci říct, že až budete příště hovořit na AFETu, tak vám také dám více času, než bylo plánováno. Ano, děkuji. Teď za SAD, pan Tonita Tic. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj za SAD je pan Pašku a já ho dnes zastoupím a představím jeho komentáře. Návrh na Evropský obraný fond eh, vítáme. Má to tedy být na další období víceletého finančního rámce 2021 až 2027. Eh, je vlastně eh, navazuje to na nařízení o EDIDP. Komise navrhuje, aby zde byl zřízen Evropský obraný fond. To zajišťuje kontinuitu a už se vlastně využívá část toho textu na řízení EDIDP, kde také mm, jsem byl zpravodajem v AFETu v druhé polovině roku 2018. Nicméně návrh EDF výrazně mění celý ten, celou tu scénu bezpečnosti a obrany, protože poprvé je zde speciálně Mm, speciální program věnovaný právě na obranu, výzkum a vývoj, který má být financován z evropského rozpočtu a navíc jsou zde ještě nové, nové prvky, například integrace těchto dvou oken, okno pro výzkum a okno pro schopnosti. Pak je zde rozpočet 13 miliard na období 2021 až 2027, 4,1 miliard má jít na výzkum a 8,9 miliard na to druhé okno, okno pro schopnosti. Pak je zde ještě synergie s dalšími programy s VFR a snaha obecně třeba posílit eh, společné nákupy členských států zboží a technologií a produktů. My se domníváme, že už jsme začali velice dobře tímto návrhem stanoviska, který dnes představil pan David McAllister. Vycházíme z řízení EDIDP a mm, je zde, zde otázka těch eh, licencí pro eh, transfery, mm, také víc, lepší zaměření na výzkum, vývoj, synergie mezi rozpočty EDF a mezi rozpočty třeba na um, vojenskou mobilitu v rámci CEFu, také větší váha na nové technologie, e, objevující se technologie a také e, lepší monitorování výzkumu a vývoje, rovněž silnější synergie a doplňkovost mezi CEFu, EDF a Horizontem 2020. Přesto připravujeme několik pozměňovacích návrhů, já zmíním pouze dva. Za prvé, eh, bylo by dobré, abyste byli lepší, silnější ustanovení v EDF, která budou volat po silnější spolupráci s dalšími mezinárodními a regionálními organizacemi, včetně lepší spolupráce s NATEM. A za druhé, chtěli bychom Hovoří se tam o třech subjektech z minimálně tří zemí, je to v článku 11 odstavce 4, to, to se nám tam nelíbí. Cílem bylo eh, posílit eh, přidanou hodnotu Evropské unie a mm, přeshraniční spolupráce a také lepší zapojení malých a středních podniků. Nakonec bych ještě chtěl říci, že jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat na tomto stanovisku společně s zpravodajem panem Davidem McAllisterem a těšíme se na konstruktivní spolupráci, e, i když ten kalendář je takový dost napjatý, stejně jako tomu bylo minulé v případě EDIDP. Děkuji, já se chci ještě zeptat. Tam byl pastinový zpravodaj pan Pajc Alde. Dobře, takže nyní paní Sabina Lozing. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, milé kolegyně, ve svých poznámkách bych eh, se chtěla soustředit na jeden konkrétní aspekt, protože považuji za bizarní, že eh, dnes tu řešíme jednu zprávu výboru ITRE. A ráda bych připomněla, že jak vy, pane McAllistre, tak eh, vy, paní Fotiga, jste eh, oba správně odkázali, že tento fond má sloužit hlavně rozvoji vojenských kapacit. Podpora konkurenceschopnosti to je jenom jeden aspekt. Eh, z tohoto důvodu já si myslím, měla, měly být příslušné výbory AFED a SEDE. Konec konců vy jste 25. Eh, července 2017 psali dopis eh, paní eh, Wikström, kde hovoříte mimo jiné o tom, že cituji článek 42 smlouvy EU říká, že vojenské kapacity EU a tím pádem obraně bezpečnostní politika a související výzkum představují integrální součást společné obraně bezpečnostní politiky. Považuji za škodu, že tento fakt byl tak nějak ponechán stranou, protože pokud by Evropský obraný fond byl součástí SBOP, pak by platil článek 42.2 a tím pádem by se to financovalo z evropského rozpočtu. Milí kolegové, příští týden na plénu budeme hovořit o demokratických problémech v jiných členských státech a já si myslím, že musíme nazývat věci pravým jménem a že EU má být vzorem pro ostatní, co se týká demokracie. A tím už zkrátka musím skončit. Zkrátka, výbor ITRE neměl být hlavním výborem u této otázky. Eh, bez ohledu na to, jak tento fond bude konkrétně zřízen. Děkuji vám. No, děkuji. A nyní za EFDD pan Fabio Masio Castalio. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, si poděkovat všem, si poděkovat také profesorovi McAllisterovi za úsilí při vytváření této, tohoto prvního návrhu zprávy. Je pravda, že tento Evropský fond pro obranu není otázkou výzkumu. Má eh, umožnit totiž skutečně kvalitativní pokrok ve výzkumu týkající se evropského obraného sektoru. Potřebujeme skutečné celoevropské působení a proto podle nás alespoň to musí být tedy tři podniky, tři státy zúčastněné, aby se mo- mohly čerpat. E, prozatím to ještě není jasné z toho článku 11.4. Před několika e, měsíci tento výbor, podobně jako AFET, vedl eh, diskuzi, eh, tento, eh, diskuzi o tomto systému 3 plus 3 tak abychom zajistili, že to bude skutečně evropská činnost, aby tam nebyly žádné, e, žádné skryté Eh, definice. Je zapotřebí, abychom se jasně vyjádřili o delikátní záležitosti a potřebujeme proto jasně stanovit eh, cíle, eh, úmysly. U bilaterálních spoluprací je zapotřebí mít jasnou situaci podle patření článku, článku 163. I formulace následného článku 12.1 ohledně možnosti přidělit eh, tuto možnost bez pozvání je mm, trochu matoucí pro nás. Několik kolegů má pochyby ohledně možného přímého přidělování subvencí. A myslím, že zapotřebí se na článku 10, protože se zmiňují zde podniky, které sice fungují v EU, ale jsou řízeny eh, třetí, nebo podniky ze třetích států. Mají know-how, eh, plnící určité podmínky a mohou být tedy eh, přidanou hodnotou pro EU. A ještě bych rád přednesl politickou úvahu. Technologie, které se rozvíjí z EDF, musí konkrétně sloužit konečným uživatelům neboli. Nechtěl bych, aby EDF se stalo nástrojem, který nepřímo bude subvencovat obranný e, sektor. Vojenská expertíza možná z nějakého výboru a dvohok se tím musí zabývat tak, abychom měli technologii, která bude užitečná, ne aby se vyrábělo něco, co je neužitečné od terénu. Takže projekty musí eh, plnit potřeby finálních uživatelů. Na tom jsme trvali. I eh, když se hovořilo o EDA, tedy o agentuře eh, pro obranu. Já jsem to chtěl zdůraznit, eh, protože jsme si vyslechli také eh, perspektivu z EDA a to, co je zapotřebí vykonat, jak je zapotřebí koordinovat, abychom plnili patřičné potřeby a jak mají vypadat jednotlivé projekty, které tedy mají být financované prostřednictvím EDF. Eh, z toho to budou vyplývat také moje pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že společně s vámi, eh, tedy se zpravodajem a s paní předsedky, že se nám podaří všechno dovést do zdárného konce. Sorry. No děkuji a já se omlouvám za to, že mm, tam došlo k malému neporozumění, protože nám to informaci o stínových zpravodajích dali až později. Pan Klaus Pechner za zelené ehm, Děkuji. E, děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Mikalestrovi za zprávu. My jsme hlasovali proti nařízení EDIDP a stále se domníváme, že když chceme použít 13 miliard eur do sektoru, který je velice neefektivní, vůbec nemá žádný smysl, Stejně jako EDIDP si myslíme, že tam vlastně není vůbec nic, žádný mechanismus, který by zaručil, že ta neefektivní struktura v evropském obraném průmyslu bude nějak modernizována. Tento fond pouze ještě posílí eh, roztříštěnost eh, těch 27 členských států, posílí tu situaci roztříštěnou, kterou máme v EU. Možná to zní zvláštně, ale pro nás ten návrh Evropského obraného fondu je málo odvážný. Měl by být mnohem odvážnější a strategičtější. Eh, měla by se opravdu vzniknout dobrý obraný trh, ale za pomocí normálních běžných interních nástrojů, jako je normalizace, společné normy, společná certifikace. Komise sama říká, že vzhledem k tomu, jak vypadá ten trh, tak přecházíme každý rok o více než 25 miliard eur z kapes daňových poplatníků, říká Evropská komise. Takže jak jim pak máme vysvětlit těmto daňovým poplatníkům, že vlastně nechceme tu strukturu měnit, že ji chceme zachovat, ale jenom na to potřebujeme více jejich peněz? Zaměříme se na eh, legislativní stanovisko tak, abychom zabránili tomu, aby se z toho eh, nefinancovaly třeba autonomní zbraňové systémy nebo obohacování uranu, aby tyto věci nebyly způsobilé v rámci Evropského obraného fondu. Zároveň pro nás bude velice důležité, aby to bylo všechno transparentnější, zejména co se týče práce nebo co se týče pracovního eh, výboru, eh, práce toho výboru příslušného. Mm. měli bychom využít tuto příležitost k tomu, abychom zabránili strukturálním konfliktům zájmu, které jsou také proti legislativě EU. A nakonec bych ještě na vás všechny chtěla apelovat v tom smyslu, abyste se nechovali tak, jako, tomu, jako k tomu došlo uh, u velkých skupin v eh, trialogu EDIDP, to znamená, abyste se vzdali práva Evropského parlamentu podrobit eh, kontrole tento, mm, tyto systémy, tento fond. Mm, mělo by se to týkat všech eh, programů, protože pokud se vzdáte té kontroly, tak eh, pomůžete, k tomu, pomůžete tomu, že Evropský obraný fond vlastně nebude kontrolován a že Evropský parlament nebude moci kontrolovat ty obrané programy. Nemůžeme dát, nemůžeme vypsat komisi nějaký biankošek na sedm let. Žádný poslanec, který to myslí s touto prací vážně, by tak neměl učinit. Děkuji. Dobře, teď Claire Moody, před, místo, předsed, místo předsedkyně sede. Děkuji. A nejprve bych chtěla poděkovat panu McAllisteru za vynikající návrh stanovisko. K němuž už téměř není co dodat ale tedy bohužel vždycky nebo nevyhnutelně vždycky jste, jsou ještě nějaké komentáře. Takže jak jste sám hovořil, je, eh, když jste hovořil o velikosti rozpočtu pro EDF, je skutečně důležité, aby tam byly dostatečné pojistky, aby ty peníze byly vynaloženy účelně. Hovořil jste o tom, eh, že se musí brát v úvahu práce v plánu rozvoje schopností a také přeskum kart. To znamená, postupně dochází k eh, odstraňování těch různých nedostatků a těch bílých míst. Pak je zde otázka toho sdíleného řízení. A mm, toho, jak vynakládat tyto evropské peníze. Hovoří se o tom, že by také se to mohlo vyžít k tomu, aby se zlepšily, eh, vlastně, aby se zlepšila úroveň toho, eh, té zprávy těch programů. Už k tomu došlo v minulosti, kde vlastně třeba eh, některé firmy vlastně neměly přístup několik let k financování. Myslím si, že tady by to bylo dobré, abychom se i zde v Evropském obraném fondu vydali touto cestou. Pak je zde otázka dodavatelského řetězce dodavatelském řetězci v obraném průmyslu je to tak, že ty firmy jsou velice takové úzkoprofilové, zaměřené na eh, úzké segmenty na trhu. To znamená, že musíme opět zaručit to, že finance budou vynaloženy účelně, že přinesou výsledky a aby se to, tedy aby byla dobře vbrato v úvahu i mm, tento sklinový marketing. Také se hovořilo o tom, že by to všechno mělo přispět i k určité politice ochrany klimatu. Je to vlastně i v tom nařízení, takže my tam také dáme ještě něco v tomto smyslu do pozměňovacích návrhů. A e, už chci slíbit, že už se téměř eh, chýlím ke konci. Chci zmínit rovněž otázku takzvaného gender mainstreamingu. Když zde hovoříme o odbornicích, hmm, já si myslím, že pro eh, Často eh, jsou tam opomíjeny ženy, eh, odbornice v tom jsou sektoru, často v těch eh, místnostech, často ty místnosti jsou plné mužů, takže bychom také na to měli upozornit, že by tam mělo být tedy to prosazování rovnosti pohlaví. A pak ještě otázky bezpečnosti, národní bezpečnosti je tam vlastně, ta vnitrostátní bezpečnost se používá trošku jako výmluva proti tomu, aby Olaf to nemohl eh, kontrolovat. Eh, musíme eh, zaručit to, že tam bude možnost, aby byla vedena příslušná šetření nebo vyšetřování a aby role Olafu nebyla omezována v případě Evropského obraného fondu. Děkuji. Nyní paní Hilde Vautmans. Nebo ne? Ano, děkuji za slovo. Přeji všem kolegům dobré dopoledne. Nejprve bych chtěla říct, že jsem velice ráda, že vojenská mobilita se stává e, prioritou, protože vlastně už to bylo otázka prvního bodu a teď se k tomu opět vrátíme, protože e, nestačí mít pouze e, vojenskou techniku a personál, ale musíte mít také možnosti přesunout je na to správné místo v ten správný čas. Eh, takže proč je to tak důležité? Je to zásadní pro evropskou bezpečnost a z toho důvodu je zde také rovněž využití toho fondu CEF, na který má jít asi 6,5 miliard eur. To je opravdu velice důležité. Je toho zapotřebí. Eh, chtěla bych nejprve poděkovat panu Kastaldovi za jeho dobrou práci. Eh, ne, ne, ne, paní kolegyně O té zprávě o CEFu budeme hovořit až v dalším bodu. E, teď ještě hovoříme o tom předchozím bodu. Teď ještě hovoříme o Evropském obraném fondu. Hovoříme o stanovisku pana Alistra. E, takže já teď dám slovo panu Arnelícovi. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji panu kolegu Davidu McAllistro a také děkuji, že jste zlepšil návrh Evropské komise svými pozměňovacími návrhy, svými návrhy. Já pocházím z německé SPD. chceme, abyste byla Evropská armáda, abyste byl ten systém združování a sdílení. Také mám podporu našeho ministra financí, který ve Francii při jednom interview pro Figaro řekl, že eh, by bylo dobré, abyste byl společný evropský obranný průmysl a také i společný Eh, a také i ministr zahraniční řekl, že potřebujeme, aby to byl určitý evropský pilíř pro bezpečnost, že to je důležité pro Evropskou unii. Nicméně německá delegace má několik problémů s tímto návrhem Evropské komise. Některé věci už jsme uh, sdělili v rámci vyjednávání o EDIDP. Za prvé, domníváme se, že jenom to, že poskytneme financování tak to nebude stačit k tomu, aby zde byla uh, strategická autonomie Evropské unie. Ani to nedokáže vyřešit roztříštěnost v členských státech a neefektivnost trhu. A přitom uh, toto je velice um, dobrý uh, bod, který se má řešit. Uh, Dále musím si říci, že ten obraný fond nebo obrané, obraný průmysl to není tak eh, jedno, eh, jednoduché odvětví. Musí tam být velký dohled, musí tam být také dohled nad všemi fázemi. Pak je zde výzkum, vývoj, ale také i sledo, musí tam být i fáze sledování a, vyjedno, a vyhodnocení. Souhlasím také s kolegem, s kolegyní, která hovořila o OLAFu. Dále, co se týče eh, práv k duševnímu vlastnictví a práv na export, pokud zde má být evropské financování, tak nesouhlasíme s tím ustanovením tak, jak je v tomto textu. EDF má sloužit politické strategii a ty priority musí vyplývat ze společné bezpečnosti a obrané politiky a společné zahraniční politiky. Nesmí se to týkat zájmu evropského zbrojařského nebo obraného průmyslu. Eh, dále se domníváme, že ještě ty ekonomické a politické eh, okolnosti nejsou dostatečně zváženy. Souhlasím rovněž s vámi ohledně těch třetích zemí, to je také velice eh, důležitá věc, která se tam musí ošetřit, ale zároveň bych ještě chtěla zdůraznit otázku těch autonomních zbraňových systémů. Zatím jsme se k tomu jako parlament vůbec nevyjádřili a musíme rovněž říci jasně, že nechceme autonomní zbraňové systémy a že toto by rovněž mělo být uvedeno i v této zprávě. Dobře, děkuji. Já chci ještě říci, že zrovna o těch autonomních zbraňových systémech budeme diskutovat ještě dnes dopoledne. Tím se uzavřel seznam řečníků eh, a dávám slovo zpět panu zpravodaji Davidu McAllisterovi. Velevážená paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Chtěl bych poděkovat eh, všem kolegyním a všem kolegům za jejich příspěvky. Myslím si, že společně jsme schopni připravit kvalitní návrh. Budu čekat na vaše pozměňovací návrhy a pokusíme se z toho celého udělat to nejlepší. Dovolte mi jednu jedinou poznámku. Ne úplně často se stává, že by paní Lösing a já jsme byli stejného názoru. V rámci politického spektra v Německu jsou obrovské rozdíly mezi vaší stranou Die Linke a mezi mou stranou CDU, ale co paní Lösing říkala o odpovědnosti eh, za toto téma pro AFET a SEDE, to podepisuji na 100%. I podle mě měl být příslušný právě tento výbor. Pan Buzek a já jsme se o to hodně přeli a ve finále eh, paní Wikström jako předsedkyně eh, konference předsedů výboru toto rozhodla, takže eh, to tak je. Zkrátka to rozhodnutí často není v našich rukou. Tentokrát to byla konference předsedů výboru a musíme to akceptovat, ale řekl bych, že my jako sedé tomuto tématu dáme silný impuls, aby toto téma bylo námi jako parlamentáři dále doprovázeno. Tedy tolik k tomu a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Eh, já samozřejmě také podporuji ten názor, že eh, ta zpráva měla být spíše v rukou AFETu, respektive SEDE. No nic, tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání. Jak pan McAllister již zmínil, hlasovat v AFETu budeme 5. listopadu, poté v ITRE 21. listopadu a s nejvyšší pravděpodobností mandát na trialogy budeme odhlasovávat na prosincovém plenárním zasedání. Děkuji vám mnohokrát. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zřízení nástroje pro propojení Evropy. Spravodajem je Fabio Massimo Castaldo Jedná se tedy o stanovisko, takže navrhovatelem je pan Castaldo. A vzhledem k tomu, že tady je ten časový harmonogram velice ošemetný, tak prosím, pane Castaldo, nejprve, jestli byste nám mohl vysvětlit postup, ještě než přistoupíte k vaší prezentaci. Budeme bohužel muset být i velice struční, tak já nechci zdržovat, máte slovo vy. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Takže eh, nástroj pro propojení Evropy, CEF, financuje projekty, které mají za cíl překlenout mezery v Evropě, které máme v širokopásmovém internetu, energetice a dopravě. Je potřeba zohlednit však také otázky obrany. Eh, je potřeba proto urychlit mimo jiné parlamentní projednávání tohoto nástroje. Já jsem navrhovatelem stanoviska eh, pro eh, vojenskou mobilitu a eh, děkuji všem, kteří již mi poslali pozměňovací návrhy. V kontextu vojenské mobility je potřeba zdůraznit, že ta nemůže existovat bez úzké synergie s civilním sektorem. Jinými slovy, Nebylo by ekonomické budovat infrastrukturu pouze pro výlučné vojenské využití. Je korektnější a hospodárnější identifikovat eh, ty nejdůležitější civilní osy, ať už to jsou letiště, přístavy, dálnice, železnice a tak dále, které by mohly sloužit jak civilnímu, tak vojenskému užití. Jinými slovy, byly by dvojího užití, takzvané dual use, a tím pádem je potřeba je přizpůsobit pro vojenské využití. Tato kompletní eh, synergie mezi civilním a vojenským sektorem je naprosto zásadní zásadní. Je potřeba získat podporu místních samozpráv v rámci participativního inkluzivního procesu. Řekl bych, že infrastruktura dual use musí být považována za velice důležitou. Eh, zejména musíme hovořit o článku 13 a příslušných kritériích v něm. Je potřeba nezapomínat na to, že vojenské standardy musí zaručovat potřebnou bezpečnost, zajištění pro tuto infrastrukturu. Vojenská mobilita musí respektovat životní prostředí, eh, to je důležité i v oblasti obrany, všechny potřebné standardy, které Eh, máme v boji proti změnám klimatu a znečišťování klimatu platí i zde. Za druhé je zde geopolitický kontext, v jakém se Evropa aktuálně nachází. Máme eh, současný scénář, eh, současný krizový scénář, který nám dává za úkol mobilizovat investice v oblasti obrany s výhledem dopředu. Je potřeba zaměřit se na možné překážky, které by zabraňovaly v mobilitě a je na potřeba napřít eh, naši snahu například i na mobilitu vojenských a souvisejících sil v případě přírodních katastrof. Nesmíme eh, se eh, nechat odlákat od budoucích možných výzev. Jsou to výzvy i pro vojenskou oblast v Evropě a musíme postupovat geograficky integrálně a vyváženě. Je potřeba zajištit, zajistit plynulý pohyb jak personálu, tak výstroje a výzbroje ze severu na jih, z východu na západ. A proto je potřeba rozvíjet úvahy nejen o aktuálních hrozbách, ale i o těch budoucích. Musíme zajistit synergie s NATO, s PESCO i s Evropským fondem pro obranu. A za třetí musím zmínit to, že vojenská mobilita se nebude používat pouze v případě krizí. Naopak, je potřeba zajistit možnosti v oblasti například eh, pohybu vojenského zboží eh, a další aspekty z jedné země do druhé. A je potřeba zajistit, aby investice do vojenské mobility byly využitelné i v případě například společných cvičení a nebo pro přesun materiálu v případě přírodních přírodních kalamit anebo potřeby v konkrétním členském státě EU. To jsou všechno aspekty, které musíme analyzovat, eh, abychom mohli vojenskou mobilitu plně využít, jak v sektoru vojenském, tak v sektoru civilní, aby te, tento prostředek byl multi, eh, multirozměrový, aby byl co nejužitelnější. Předem vám děkuji za spolupráci, děkuji stínovým zpravodajům, jsem si jist, že jako vždy se nám podaří vypracovat konsenzuálně velice dobrý produkt. E A nyní má slovo stínový zpravodaj za EPP, pan Tunekel. Děkuji mnohokrát, pane Castaldo. Vaše stanovisko, myslím, že jde velice dobrým směrem, je konstruktivní, jde pozitivním směrem, můžeme se jen shodnout na hlavních bodech. Plně souhlasím, že bezpečnostní rozměr v rozvíjení propojení Evropy nesmí být poceněno. Různé aspekty mm, tohoto bezpečnostního rozměru musí být řešeny. Ale vojenská mobilita může být e, vyřešena jen tedy, když budeme konkrétní kroky. Nejen tedy slova, ale i v praxi. A stávající nařízení je tam 6,5 miliard, eh, které mají řešit nebo odpovídat na tyto společné potřeby. A měli bychom být otevření i dalším potřebám. Využívám této příležitosti, abych se zmínil v této souvislosti a apeloval na členské státy, na komisi, aby nezdržovali tento proces, aby postupovali rychle, protože čas tlačí. Je tu několik různých otázek, ne ohledně vašeho stanoviska, ale ohledně celého tohoto tématu. A já eh, doufám, že se nám podaří dosáhnout společného postoje. Otázka z nařízení SEF pokud má smysl, aby všechny akce CF eh, využívaly prostředky eh, dvojího užití. Za druhé, jak má vypadat eh, postoj výboru TRAN? TRAN hovoří o tom, že nástroj pro propojení Evropy má být používán jen v případě, že mají doplnit stávající civilní infrastrukturu. A to by e, znamenalo i projekty, které už teď jsou schváleny nebo plánovány, a nebo projekty, které byly už byly začleněny do rozpočtu. Ehm, a nemáme v tomto ještě jistotu, to je zapotřebí tedy e, ještě zjistit, jak přesně si to představují. A potom rozpočtová, e, rozpočtové množství prostředků by mělo zůstat alespoň to, které do posud zde na to bylo určeno. Děkuji za SAD paní Ayala Sender. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Chci poblahopřát panu Kastaldovi k tomuto návrhu stanovisko a za to, jak se tedy snaží změnit tento mechanismus zaměřený propojení Evropy. Já bych chtěla poukázat na to, že můžeme dokonce zlepšovat i některé um, aspekty eh, postupu. Eh, teď se hovoří tedy o, o práci ve výboru SEDE, ale já pracuji i v TRAN. Takže z pohledu využití, dvojího užití infrastruktur, by mohlo dojít k pozitivnímu impulzu, k tomu, aby se mm, lépe překonaly ty různé eh, hranice, například na eh, železnici, takže by se daly zlepšit aspekty týkající se společných podniků, které na sebe musí převzít zodpovědnost za přeshraniční projekty, kde máme spoustu projektů právě ohledně eh, výhradně civilního užití. Ale teď vlastně to, to dvojí užití by mohlo být takovým incentivem k tomu, aby se věci pohly. Eh, co se týče vojenské mobility, dnes odpoledne o tom dále budeme hovořit. Musíme se věnovat také účast zabývat také eh, účastí Evropské investiční banky, protože využití těch 605 miliard a jiných prostředků závisí také na spolupráci EIB a eh, na partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a možné využití dalších finančních nástrojů. Takže mm, mám tedy takovou pochybu ohledně klauzule týkající se EIB a potom synergie, mechanismus na propojení e, Evropy. E, tam je více pilířů. Přeprava, tam, kde je mm, více spolupráce ohledně e, tedy dvojí, dvojího druhu dopravy, ale pak tu jsou ještě další aspekty. Od roku 2014 a 2012 jsme hodně zúrazňovali potřebu synergie v projektech. Proč? Protože mobilita, jak civilní, tak vojenská, eh, tak tedy mm, dvojího užití, znamená propojení jednotlivých pilířů mobility. Jak už bylo řečeno na úrovni mobility, eh, potřebujeme, aby k takovéto synergii docházelo. A potom pozměňovací návrh číslo 11, o tom asi budeme diskutovat mm, bilaterálně. Tam se hovoří o tom, že prostředky mají být využity výhradně na e, dvojí e, mobilitu, tedy na mobilitu dvojího užití. Jak vy se na to díváte? Ono to v určitém smyslu vypadá jako dvojí omezení. E, Čeho mm, se to konkrétně týká? Znamená to tedy plnění určitých podmínek nebo určitých záruk? Mm, e, nějaké podmínky, které mají být plněny, musí být odprezentovány. E, ráda bych se v tom trochu lépe vyznala, protože jinak bychom spíš mohli udělat e, krok zpět, protože ta část nebo ten aspekt dvojího užití infrastruktury by měl pomoci k tomu, aby, eh, aby podpořil zájem eh, eh, o civilní užití a o účast na těchto projektech. Velice nás těší to, že jak globál, tedy že k tomu použití infrastruktury dvojího užití se vztahuje jak tedy globální, tak základní způsob použití. A děkuji každopádně za tento návrh. Děkuji za zelené. Pan Klaus Buchner. Vielen Dank. Ehm. Děkuji mnohokrát eh, za mm, podle mě velice kvalitní stanovisko. Rád bych poukázal eh, pouze na to, co vlastně už zaznělo ze všech stran, že eh, programy jako nástroj pro propojení Evropy mají, mohou být použity pouze pro evropské věci. Jinými slovy, nejde o žádné národní obrané aspekty, ani o obrané aspekty NATO možnost jednoho řešení jsme právě slyšeli a bude důležité, aby právě tento aspekt byl pečlivě rozpracovan, abychom nezabředli do nějakých právních sporů. My budeme předkládat jen velice málo pozměňovacích návrhů, protože já si myslím, že toto stanovisko je skutečně skvělou výchozí pozicí. Děkuji. Ehm, omlouvám se ještě jednou. Teď má slovo paní Vautmans. Nic se neděje. Kolegové, já vám děkuji tady předně, paní předsedkyně. Já jsem chtěla říct, že vojenská mobilita je velice důležitá eh, z hlediska, že je naší prioritou. Ve vašem stanovisku, pane Castaldo, a z práce kolegů, z toho, co kolegové řekli, je jasné, že eh, zde máme velice kvalitní východisko. Nástroj pro propojení Evropy má sloužit k tvorbě udržitelného růstu. Má zlepšovat mimo jiné také vojenskou mobilitu, což je naprosto zásadní v kontextu EU. Potřebujeme jaksi globální, holistický přístup. Jedině tak budeme moci řešit budoucí výzvy. Je potřeba jaksi hledět nad rámec těch aktuálních návrhů a událostí. Je potřeba podívat se na to, jak to celé také zapadá do eh, činnosti PESCO. Vojenská mobilita musí být eh, řešena společně s PESCO a samozřejmě i místní samozprávy eh, se do té věci musí angažovat. Bude potřeba kontaktovat místní občany, protože když mluvíme o udržitelnosti, tak to je něco, co musí akceptovat především veřejnost. Řekla bych, že jedna oblast, kde máme stále mezery a bude potřeba něco pozměnit, že je potřeba tedy zdůraznit fakt, že projekty vojenské mobility musí být ku prospěchu běžného lidu. Protože existují od toho, aby posílili pocit bezpečí u lidí. Například eh, s tím, co se stalo s tím dálničním mostem v Janově, no, na tom přesně vidíme, co se může stát, když dovolíte, eh, eh, aby vám infrastruktura takto kolabovala, když nezajistíte její řádnou údržbu. A řekla bych, že toto je jeden ze způsobů, jak ukázat lidem, že jejich bezpečnost, jejich životy jsou v dobrých rukou. Děkuji vám. Děkuji vám a teď tady ještě jednou. Vy, pane Castaldo? Grazie, grazie mille. Děkuji vám. Chci poděkovat především všem kolegům za velice laskavá slova k mému návrhu zprávy. Jsem velice rád, že můj postoj můžete sdílet a doufám, že budeme pokračovat konkrétně, rychle, konsensuálně. Podle pořadí řečníku bych teď zareagoval. Vral jsem na vědomí to, co jste mm, říkali a souhlasím s tím, co říkal pan Kelám ohledně toho, že musíme sdělit komisi, že musí respektovat eh, lhuty, abychom nestráceli čas při tak významném vyjednávání, abychom co nejdřív měli výsledek. Pozitivní schválení A také souhlasím s tím, co jste říkal ohledně úrovně rozpočtových prostředků. Jedná se o významnou částku, ale také víme, jak je potřebná. A jsem rád, že obecně e, můj postoj je podpořen všemi e, řečníky e, a dvakrát se zazněla otázka týkající se pozměňovací návrhu 11. To, co je zapotřeb, to, co se tam vyjasňuje, je, je, že těch 6,5 miliardy mohou být jen části toho upgradeu eh, z infrastruktury na vojenské potřeby. Takže civilní infrastruktura takto může být upgradeovaná pro vojenské užití. To je zapotřebí si vyjasnit, protože kdyby se do toho, eh, do těch, do těch částky 6,5 miliard měla zašlenit veškerá, tedy veškeré náklady na vytvoření eh, civilního a vojenského prvku infrastruktury, tak by to nebylo Eh, tolik prostředků. Takže já jsem se snažil toto vyjasnit, eh, protože eh, ta původní formulace byla trochu zastřená. Kolegyně Ines Sayala Sender mluvila o možnosti překonat určité kritické prvky při překonávání hranic. A spolupráci různých subjektů na takovýchto projektech a také spolupráci Evropské měsíční banky. Jak tedy eh, eh, se vymanit z pochybností, jak na, pomo- na pomoci účasti eh, subjektů. A na základě vašich příspěvků je jasné, že se musí tedy, musíme zaměřit na přímé infrastrukturní projekty. Eh, které budou tedy v prostřednictvím eh, se za, mm, mm, zaměřené na eh, civilní projekty, na různé projekty týkající se jiných druhů dopravy a možná, že bude zapotřebí Ehm, se zaměřit i na ty rozpočtové položky, které jsou možná méně využity v současné době a v rámci těchto projektů společných, přeshraničních, eh, že je zapotřebí se podívat také eh, na nejen civilní využití a ehm, tak tedy eh, podpořit využití těchto prostředků, které ještě nejsou dostatečně Eh, využity. Potom eh, ta globální i specifická část eh, projektu, souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně, budeme se zaměřovat na evropské aspekty, si říct kolegovi Buchnerovi, na evropskou přenou hodnotu důležité je, aby zde byla určitá úroveň koordinace mezi vnitrostátními Eh, orgány a eh, těmi přeshraničními subjekty, ale eh, my jsme Evropská unie, takže to evropské prostředky musí být koncentrovány jen na evropskou přenou hodnotu, abychom nereplikovali to, co už je pomocí z nějakých jiných zdrojů, a abychom tedy mm, pomáhali tam, kde to má skutečnou evropskou přenou hodnotu. Je zapotřebí, abychom se koordinovali eh, s Evropskou obranou eh, agenturou eh, a s SBOP, ehm, kde samozřejmě se ehm, konkretizují hlavní cíle, hlavní priority, a tak si my musíme řídit. Velice oceňuji, že jste eh, spokojeni s odkazem také na eh, zprávu na nižší než národní úrovni, eh, na místní samozprávu. Je to příležitost pro místní společenství a já také kladu důraz na udržitelnost. Proto tedy to upgradeování eh, civilní struktury na eh, vojenské potřeby eh, znamená to také mm, bezpečnost, zabývat se tedy vysokou bezpečností, protože víte, mm, já jako Ital jsem měl tedy z první ruky zkušenost s mostem v Janově a mm, je zapotřebí synergicky, moudře využívat prostředky a právě toto může být eh, eh, způsob, jak tedy správně využívá prostředky, jak eh, se podělit o investice v rámci zájmu naší vlastní bezpečnosti, bezpečnosti našich spoluobčanů v běžném životě. protože tento příspěvek může navýšit jejich bezpečnost i v běžném životě. Omlouvám se vám, pane Castaldo, ale bohužel nás tlačí čas, říká paní předsedkyně. Omlouvám se, musím uzavřít tuto rozpravu. Vím, že tu jsou ještě další řečníci, ale eh, bohužel eh, čas běží a čeká nás ještě jedno významné téma výměna názorů o e, důležitém tématu s externími hosty. Jsme velice vděční panu Kastaldovi, že na sebe vzal tuto práci, která vypadala zpočátku opravdu jako e, Mission Impossible, nesplnitelná mise s ohledem na lhůty. Ehm, protože eh, řídícím výborem je TRAN a proto lhuta pro změňovací návrhy z naší strany 11. září ve 12 hodin v poledne tedy. Nebude zde žádné druhé eh, probírání tohoto tématu ve eh, výboru, takže 27. září se bude přijímat tento text AFETu. Děkuji vám mnohokrát eh, za práci na tomto tématu, zejména panu Kastaldovi a těšíme se na, na finální text návrhu stanoviska. Kolegové, další bod na pořadu jednání je výměna názorů o budoucnosti autonomních zbraní a je mi ctí, že zde mohu přivítat naše vážené hosty, pana Michaela Kalendra, který e, e, řídí e, kapacity vzdušného prostoru v NATO a paní Ulrike Ester Franke, která je politickou pracovnicí na Evropské radě pro zahraniční vztahy. Ráda bych využila tuto příležitost, abych jim předala slovo, protože to je velice důležité téma, nechci dále zdržovat. Všichni máme veliký zájem o diskuzi o tomto tématu. Předám tedy slovo našim vzácným hostům. Paní Franke, jestli jsem dobře pochopila, budete hovořit jako první a následně pan Kalendr. Prosím. Thank you very much and... Děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám všem dobrý den. Jsem velice ráda, že jste mě dnes pozvali, abych mohla pohovořit o velice důležité otázce, to znamená budoucnost autonomních zbraní. Mým eh, úkolem dne je, dnes zde je eh, jak si, pohovořit obecně o úrovni této technologie, o budoucnosti, o eh, stavu debaty o těchto zbraních, kterým se někde říká vraždící roboti. Myslím si, že je to docela dobré, že o tom hovoříme právě teď, protože minulý týden se v Ženevě konala schůze 70 zemí. Paní předsedkyně jenom žádá všechny, kteří odcházejí, aby tak či, učinili potichu a rychle, aby zde byl klid. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Takže, jak jsem říkala, eh, teď je velice aktuální chvíle hovořit o těchto robotech zabijácích, protože, jak dobře víte, minulý týden se v Ženevě konala schůze asi 70 zástupců 70 zemí. Eh, bylo to v rámci schůze OSN a byli tam také i zástupci členských států EU, i přímo Evropské unie a všichni se rozhodli hovořit právě o tomto tématu. Eh, mohu hovořit podrobněji o těchto rozhovorech ještě v rámci otázek, které budou po mé prezentaci. Takže nejprve mi dovolte říci, co to vlastně jsou tyto smrtící autonomní zbraňové systémy, jak jsou vyvíjeny a proč některé skupiny volají po jejich zákazu. Takže stručně tyto takzvané smrtící autonomní zbraňové systémy, systémy LOS, jsou zbraně, které dokážou identifikovat a zničit cíle bez lidského zásahu. To je velice taková stručná definice, ale většinou eh, problém je v detailu. Takže abych to ujasnila, když hovoříme o těchto systémech los, tak chci, abyste e, ten termín autonomie nebrali v takovém tom e, pevném slova smyslu, e, spíše to berte jako určité spektrum, jako určitou paletu. Technologie se velice rychle vyvíjí, zejména umělá inteligence, a stále se vlastně na tom spektru posunujeme k větší a k větší autonomii. No a to, co je úplně na konci samého toho spektra, to, se, to je lehké si představit, je to vlastně ta představa toho terminátora, to, jak to, co známe ze sci-fi, to znamená nějaký inteligentní, vraždící robot. Ale na druhé straně toho spektra jsou systémy, které již dnes existují. Dám vám příklad ehm, Například v Německu mají systémy letecké protivzdušné obrany, systém Mantis a systém Patriot, které jsou schopné identifikovat a e, odstřelit e, veškeré přicházející střely nebo rakety. Nemusí tam už u toho sedět nějaký člověk, nějaký operátor, který by musel mačkat nějaká tlačítka ale zároveň to znamená, že ty systémy jsou spíše, nejsou autonomní, spíše jsou automatické, protože nerozhodují sami o sobě, ale jsou předprogramovány. Další příklad z Izraele, systém, který již existuje, takzvaný systém Harpie, je to vlastně druh takzvané opožděné nebo loudavé munice. Říkáme tomu také systém vystřel a zapomeň, to znamená, že je to raketa, která je vystřelena a pak vlastně zůstává ve vzduchu a čeká na emise radaru a poté se vlastně e, ten radar zničí tím, že vlastně na něj sama e, se zaměří. To znamená, že ten systém se sám rozhoduje, že e, se zaměří na ten radar, že na něj provede útok. Takže jak vidíte, tak tyto systémy jsou docela těžké nějak identifikovat nebo nějak definovat, co to je vlastně autonomní systém. A už dnes jsou, existují systémy, které spadají částečně do té definice. Mohli bychom říci, že to jsou obecně systémy, které operují bez lidské kontroly, možná třeba i během delší doby a v dynamickém eh, nestrukturovaném otevřeném prostředí. Je tam nějaká mobilní platforma, která je vybavena čidly a která pak využívá rozhodovací algoritmy, aby vlastně sama sebe řídila a přijímala rozhodnutí. A ještě poslední bod, než se podívám na to, jak vypadá současný výzkum. Dnes je velký, eh, velice důležitá silná vazba mezi autonomií a umělou inteligencí, ale nejsou to dvě stejné věci, není to totéž. Když hovoříme o počítačové inteligenci, umělé inteligenci, tak to je systém rozhodnout se, eh, jaký nejlepší, jaké nejlepší úkony zvolit k tomu, abychom dosáhli určitého úkolu, eh, určitého cíle. Ale autonomie, to znamená, to je svoboda rozhodnout se, jaké vlastně eh, cíle máte a jak jich chcete dosáhnout. Takže můžete si možná říci, že když chcete systém, který má být autonomnější, tak měl by být inteligentnější, ale zároveň je možné, že budou vysoce inteligentní systémy, které budou jen pouze málo autonomní. Takže jak to teď vypadá? Podle Human Rights Watch eh, je to Čína, Izrael, Rusko, Jižní Korea, Spojené království a Spojené USA. To jsou všechno země, které pracují na vývoji těchto smrticích autonomních zbraňových systémů, takzvaných systémů LOS, ale je velice obtížné vlastně definitivně říci nebo jasně říci, kdo vyvíjí co, protože za prvé, buď státy toto tají, anebo naopak na druhou stranu některé země se chlubí tím, že mají některé vybavení, které ve skutečnosti nemají. A navíc eh, je zde něco, co komplikuje kontrolu zbraní, protože je dost těžké, jak se zvnějšku vidět, eh, jaký, jaké ty systémy mají um, schopnosti, protože ta autonomie spočívá spíše v softwaru než v hardwaru. Takže to je zase problém potom, ehm, nebo je pak problematické toto kontrolovat. E, pak je zde ještě e, důležité říci, že e, mnoho takového průlomového výzkumu, který se týká umělé inteligence, neprobíhá státem nebo v nějakých vojenských institucích. Spíše je to v civilním sektoru a zejména to jsou firmy a pak univerzity. Nicméně Eh, je možné zde hovořit o některých systémech, které už vlastně jsou v rámci toho LOS. Mohu hovořit o dvou evropských eh, vývojích, protože jsme zde v Evropském parlamentu. Takže jste zde zaprvé britský systém Taranis a potom francouzský nebo celoevropský systém Neuron. Budu hovořit o těch systémech dohromady. Jsou to vlastně systémy bezpilotních eh, bojových letounů, jsou to tedy ozbrojené drony. Jsou zatím ve, ve fázi demonstrátoru, a e, jsou, oba systémy jsou vysoce autonomní. E, ten vývoj začal asi v roce 2005, už proběhlo několik různých e, zkušebních letů a zkoušek. Zaměřují se na autonomní létání a na rozpoznání pozemních cílů v různými autonomními způsoby. Takže tyto systémy budou vysoce autonomní, sice ještě nevíme úplně přesně, jak ten, jaký ten výsledek bude, ale ty systémy budou vysoce autonomní, budou schopné e, samostatně vzlétnout, přistát, e, e, vyhledávat cíle. Systém Neuron byl dokonce zařazen iniciativou Global Security mezi nejautonomnější systémy vůbec. To je systém z Arizony, který přeskoumával 283 takových zbraňových systémů a Neuron se dostal do čela žebříčku. Zatím je to tak, že ani Taranis, ani Neuron eh, nejsou oficiálně eh, v nějakém eh, seznamu zem, zbraní, které mají jednat bez lidské intervence, ale chci říci, že vlastně už to není dlouhá cesta k tomu, aby to opravdu byla autonomní zbraň. Ještě bych asi tři minutky ráda pohovořila o tom, proč vlastně se vůbec tyto zbraně vyvíjejí, jaká je za nimi mm, jaké zdůvodnění vojenské nebo motivace. Takže z vojenské perspektivy můžeme říci, že tyto systémy LOS přinášejí několik výhodů. Za prvé jsou rychle, nebo je to rychlost, taková jaksi neviditelnost pro nepřítele, Eh, přesnost a také efektivita, možnost nových vojenských eh, schopností a také snížená nutnost využívat eh, pro války člověka. Takže rychlost, za prvé ty nástroje nebo stroje jsou rychlejší než lidé ale mm, pak je zde tedy argument, že ty země, pardon, že ty stroje budou příliš rychlé eh, v porovnání s lidským rozhodováním, takže pak to bude, vlastně pak záleží tedy, zda obě strany nebo jedna strana bude mít tyto zbraně. Ten druhý, druhá výhoda je taková určitá neviditelnost, což je také důležitý, důležitá motivace pro vývoj těchto zbraní. Znamená to, že pokud máte třeba stávající bezpilotní letoun, tak tam ale stále ještě musí být pilot, který někde je, který někde je skryt a který řídí ten bezpilotní letoun, ten dron. Nicméně pak už tam jsou určité vazby, které je možné detekovat a je možné najít eh, umístění tohoto systému. Ovšem, pokud ten systém bude plně autonomní, tak tam už vlastně nebude nutnost takového propojení s nějakým operátorem, takže ten systém vlastně nebude vůbec eh, vidět pro toho eh, nepřítele. Dále přesnost a efektivita. Ehm, je zde tedy příslip toho, že inteligentní autonomní systémy budou jednak rychlejší a také budou vlastně jednat i lépe, protože nebudou dělat chyby, nebudou ovlivňovány lidskými emise, eh, emi, ehm, emocemi a také mohou třeba lépe rozlišovat mezi civilními obyvateli a mezi mm, bojovníky a měli by tedy minimalizovat kolaterální škodu. Pak je zde také otázka nových eh, schopností, to jsou vlastně, je možnost využívat takové speciální roje nebo formace dronů, to je teď velice slibné je to tak, že vlastně e, člověk jako operátor nemůže řídit celý ten roj těch dronů, kde jich je třeba několik desítek nebo stovek. A z toho důvodu je důležité, aby vlastně celé to, e, celý ten roj těch dronů měl, byl vybaven umělou inteligencí a dokázal sám sebe řídit a splnit úkol. Pracuje se na tom třeba v USA, ale rozhodně ne pouze tam. No a poslední důvod, proč tyto autonomní systémy jsou atraktivní, eh, je to, že nebude zapotřebí eh, tolik vojáků, tolik eh, lidí. To znamená, lidé vůbec nebudou muset jít někam do boje, místo toho tam pošleme roboty. Za druhé, autonomní zbraně mohou také zlepšit, vlastně mohou trošku ulehčit vojákům v různých fyzických a kognitivních úkolech. No a za třetí také se eh, hovoří o tom, že když tam bude méně lidí, tak eh, tam vlastně se také sníží riziko eh, chyby lidského faktoru. Pak bych ale ještě chtěla hovořit o dalších otázkách, které souvisejí s těmito zbraněmi, které jsou důležité, protože mnoho lidí právě z těchto důvodů volá po zákazu těchto autonomních zbraňových systémů. Omezím se pouze na technické, politické a etické otázky, které souvisí s těmito zbraněmi. Nebudu hovořit o právních otázkách, protože nejsem právničkou, nejsem právníkem. Takže za prvé technické věci. Je zde určitý problém, který tkví v tom, že všechny pro systémy umělé inteligence jsou vlastně takové černé skřínky, nevidíme eh, do nich systémy, které využívají umělou inteligenci Eh, tam, tam to není tak, že my je pouze naprogramujeme. Oni se na, my je naprogramujeme, ale oni se vlastně zároveň ještě dále sami učí. A ten proces znamená, že eh, postupně už člověk nedokáže úplně pochopit, jak ten počítač přemýšlí. A to znamená, že také často nedokážeme pochopit eh, chyby, které stroje dělají. A není to tak, že by ty systémy umělé inteligence žádné chyby nedělaly. Dělají chyby také a dokonce dělají občas takové zvláštní chyby, které by člověk nikdy neudělal. Například eh, nějaký přístroj dokáže třeba 10 tisíckrát bez problému identifikovat nějaký předmět jako tank, ale když je nějaký ten eh, desátý v tom nějakém po, po deseti tisíci případech, Eh, řekne ten přístroj, že to není tank, ale je přesvědčen, že je to kočka. A to je opravdu velice zvláštní a navíc je pro nás jako pro lidi naprosto nepochopitelné, kde vlastně se ta chyba bere, od, jak může vůbec k takové chybě dojít. A mm, s tím, s těmi chybami souvisí také to, že umělé in, systémy umělé inteligence mohou eh, mít jakousi, jakési zkreslené uh, vnímání a často jednají takto zkresleně. Eh, my jsme většinou zvyklí, že počítače jsou naprosto eh, eh, nechybující, že pracují na 100%. Nicméně systémy umělé inteligence jsou pouze tak dobré a inteligentní, jak dobrá a inteligentní jsou data, která jste do nich vložili. A často se ukazuje podle mm, více a více důkazů, že ty roz, algoritmy pro rozhodování jsou často Ehm, jaksi ehm, nejsou, nejsou objektivní. Například nedávno proběhla test Americké unie pro občanské svobody, která využívala systém rozpoznávání e, obličejů, který už se teď používá několika, e, nebo mnoha, e, který se už se tedy používá v USA, v policii. Takže ten systém byl požádán, aby rozeznal mezi členy US amerického kongresu 20, nebo aby tam rozeznal vlastně um, lidi, ehm, mm, pachatelé trestné činnosti na základě fotek, policejních fotografií a ten systém označil 28 členů kongresu eh, jako eh, ty pachatele, ehm, vlastně označil ty jejich fotky, že jsou shodné. A navíc tam vlastně ještě byly velké rozdíly, zejména u lidí jiné barvy pleti než bílé. No a poslední je také technický problém, který se týká zranitelnosti. Tyto systémy jsou zranitelné vůči hackerům, Eh, můžou tam být také, mm, ty systémy mohou být různě, mm, mohou být pro subjektem sabotáže. A také, jak už jsem říkala, eh, někdy se může stane stát to, že ten, kdo má na starosti provozovat ty systémy, tak tomu třeba úplně nerozumí. To znamená, že třeba vůbec ani neodhadne, že došlo k nějakému hackování toho systému. A pak jsou zde ještě některé politické obavy. Já eh, zmíním pouze jednu z nich, kterou považuji za nejdůležitější. Jde o to, že zde panují obavy, že mohou um, kvůli těmto vraždícím robotům vzniknout nové závody ve zbrojení, protože je zde takové nebezpečí eh, různé eskalace. Pokud eh, jedna země eh, v těch, u těch systémů je zde nebezpečí, že je zde ta výhoda těch systémů, že jsou rychlejší v rozhodování než člověk. Takže je docela možné, že pokud jedna země začne vyvíjet tyto e, systémy, tak ostatní ji budou následovat, což povede k další spirále ve zbrojení. No a nakonec se ještě chci vyjádřit k etickým otázkám, které jsou spojeny a chci, nechala jsem si je na závěr, protože podle mého názoru jsou to úplně nejdůležitější a nejzásadnější otázky, e, pro takovou debatu a určitě o tom musí být informována i veřejnost, o těchto etických otaznících. E, robot, ti nejsou schopni plně si jak si vážit a ocenit hodnotu lidského života a to, co znamená ztráta lidského života. Rozhodují se na základě svých algoritmů, je to vlastně často rozhodnutí, zda někdo bude žít nebo zemře a tím se lidé stávají pouze určitými objekty, určitými cíly. A to znamená, že někdo tedy říká, že ty plně autonomní zbraně by vlastně nakonec porušovaly zásadu humanity. A pak je zde ještě otázka, zda my jako společnost, jako lidstvo se dohodneme na tom, že nad naším životem eh, mají rozhodovat roboti, za to mají být počítače, kdo budou rozhodovat tyto otázky života a smrti. Je to etická, morální otázka. A to je otázka, na kterou musí společnost najít odpověď. A z toho důvodu je důležité, aby se do toho zapojilo veřejné, mm, veřejnost, veřejné mínění. A i z toho důvodu se o těchto zbraních hovořilo eh, v rámci OSN v Ženevě. A já jsem také velice rád, že i váš výbor bude hovořit o těchto systémech. Eh, jsem také velice ráda, že jste mi věnovali čas a že si také vyslechnete i mého kolegu. Děkuji za pozornost. Michael. Děkuji a teď bych dala slovo panu Michaelovi Kalendrovi. Děkuji. Dobrý den, já jsem Michael Callender, jsem šéf odboru Aerospace Capability Section v rámci NATO. Šéf odboru Aerospace Capability Sections v rámci obraných investic v NATO. Jsem velice rád, že jsem dnes mezi vámi. Většina mých komentářů eh, patrně velice hezky zapadne do toho, co právě říkala doktorka Franková. Rád bych eh, řekl, že se pokusím o stručnost, aby třeba mohla proběhnout i nějaká debata, což by pro vás asi bylo užitečnější v rámci vaší práce. A chtěl bych také poděkovat eh, tlumočníkům. Hovořím rychle, tak mi to předem promiňte. Takže eh, v našem odboru máme za úkol úspěšně integrovat alianční pozemní systémy, kterým eh, říkáme autonomní zbraňové systémy, ale rád bych řekl, že mm, ono je to trošku zavádějící v tom smyslu, že eh, se vlastně nejedná o autonomní systém, jak říkala doktorka Franková, je to nadálku ovládané letadlo s nějakou určitou mírou automatizovanosti, a nejedná se ani tak o zbraňový systém, tak jak to vnímají někteří lidé, ten pojem zbraňový systém. V, ve vojenském žargonu je zbraňový systém cokoliv, co podporuje jaksi vá, vaše válečné tažení, takže zbraňový systém může být cokoliv od helikoptéry po e, dopravní letadlo po stíhačku. E, v případě systému AGS to je inteligentní platforma pro e, průzkum a sledování a není to ozbrojená platforma, jinými slovy se nejedná v striktním slova smyslu o autonomní zbraně. My o tom hovoříme jako o autonomním zbraňovém systému. Obecně vzato, když eh, hovoříme o autonomii, o autonomním systému AGS, tak ten systém si sám stanoví kurz, stanoví si trasu na základě předem definovaných, naprogramovaných eh, letových plánů bez lidského zásahu. Ale ono se vlastně nejedná o autonomní letový plán, je to předem naprogramovaný letový plán, který je do toho systému zadán a který vyvolá, eh, který, který sdělí ten pilot Eh, řízení, let, řízení letového, letového provozu. Takže eh, ten stroj si může vybrat, že se třeba něčemu vyhne, ale vybírá se pouze ze sady předem daných naprogramovaných letových plánů předtím, než ta mise začne vůbec. Je to tím pádem tak trošku jako eh, takový ten nový tempomat, který si můžete pořídit do auta. Takový ten adaptivní tempomat. I když to není dokonalá příměra, vy si nastavíte nějakou rychlost, a e, zároveň ten systém zachovává určitou vzdálenost od auta před vámi a upravuje rychlost vašeho auta, aniž vy byste do toho nějak zasahovali. Takže to je ten druh autonomie, kterou teď máme v rámci pozemních e, systémů Aliance, systému AGS. To programování je velice složité, ale e, ve finále to řídí certifikovaný pilot – Zejména proto, že pravidla, která máme pro mezinárodní letectví, vyžadují, aby každý letoun Eh, jak si byl viděn a vyhýbal se ostatním překážkám. Samozřejmě, když to je bezpilotní letoun, tak je těžké, aby někdo z toho letadla něco viděl, protože tam nikdo není, kdo by to mohl vidět. Takže teď hovoříme o detekci a vyhýbání se. Jinými slovy, ten pilot sleduje okolí toho letadla a v případě potřeby se ten bezpilotní letoun prostřednictvím pokynům vyhne ostatním letadlům. Takže to, ten letoun by toho byl schopen, mohl by rozhodovat, ale na druhém konci má pilota, který zajišťuje, že ta rozhodnutí jsou v souladu s programem a e, mohou být sdělována řízení letového provozu. AGS sám o sobě neurčuje, kam poletí, co přesně bude dělat. Letí podle e, toho profilu mise. Přesněji řečeno, AGS je tedy nadálku pilotovaný letounový systém s určitými autonomně spouštěnými funkcemi za pomoci certifikovaných pilotů. Nejedná se o systém, který by rozhodoval sám za sebe. Jinými slovy, není to taková ta platforma vypustit a zapomenout, vyžaduje to lidskou interakci, lidské, rozhraní v, roz, v určitých rozhodovacích bodech. Například v případě přistávání, pokud je na runway nějaký problém, ten letoun si to neuvědomí a proto pilot sleduje, když letoun přistává, případně může ehm, převzít kontrolu nad tím letounem. Aby nějaký systém byl skutečně autonomní, a doktorka Franková o tom hovořila, to je velice důležitý aspekt, je to důležitý termín v této diskusi, tak ten systém musí mít schopnost jednat eh, v rámci vlastních stanovených cílů na základě vlastní diagnostiky bez jakékoliv vnější intervence a čistě na základě senzorických vstupů z vlastních snímačů. AGS v tomto ohledu autonomní systém není. To je, tato definice to je na míle vzdálené od systému AGS. Jeden z důvodů, proč to je tak rozdílné, je to, že aktuální politika v rámci NATO pro bezpilotní letecké systémy definuje bezpilotní letecké systémy jako systémy, které, v kterých nesedí lidský operátor a které jsou řízeny na dálku. NATO nemá eh, politiku pro autonomní letouny Eh, jak říkala doktorka Franková, možná budeme takovou politiku potřebovat tím, jak se eh, velice rychle posouvá technologie. Ale aby se stalo toto, tak členské státy na to by se eh, museli shodnout, že dají na tu úkol, aby takovou politiku vyvinulo. A co se týká autonomních letounových systémů, na to nemá žádnou politiku pro autonomní zbraně. Pokud by na to mělo politiku pro autonomní zbraně, tak by tato politika eh, pocházela z eh, příkazů členských států, které by řekly na to, aby nějakou takovou politiku vyvinulo. Nicméně na to se eh, zabývá, hodně se zajímá o ten koncept autonomie. Jak říkala doktorka Franková, Inovace v této oblasti je řízena hlavně komerčním sektorem, nikoli sektorem vojenským nebo obraným na rozdíl třeba od eh, technologií stealth nebo od jaderných technologií, které byly v podstatě výlučně kolbištěm vlád. Eh, tak autonomie je prosazováno hlavně komerčním sektorem. Eh, například globální investice do IT v roce 2014 byly v celkové výši 3,8 bilionů amerických dolarů. Globální vojenské výdaje na robotiku jak se předpokládalo v roce 2014 na letošní rok, bylo zhruba 7,5 miliardy amerických dolarů. V rámci porovnání eh, globální průmyslové a komerční výdaje na robotiku se odhadovaly na více než 43 miliard amerických dolarů v letošním roce. Takže když se podíváte na vojenství versus komerční sektor, tak vidíte, že eh, inovace skutečně řídí a určuje komerční průmyslový sektor v této oblasti. Eh, na to se o tento vývoj samozřejmě zabývá a chce si udržovat aktuální informace a vzhledem k tomu, v libovolnou chvíli s, eh, společně s partnery NATO a v rámci NATO máme zhruba 5000 vědců a, a každý rok provádíme zhruba 2,5 tisíce různých workshopů a tak dále, abychom se informovali o aktuálním dění v oblasti autonomie. To neznamená, že všech těch 250 workshopů se přímo týká umělé inteligence nebo eh, autonomního učení, ale eh, zahrnuje to vědecký základ a, a výrobní základ, kde řešíme to, vlastně, co by se muselo stát, aby mohlo dojít k takovémuto vývoji. Jinými slovy, v členských státech NATO i v partnerských státech se toho děje hodně v této oblasti. Otá, termíny autonomie a autonomní to není pouze něco pro vědce. Hraje zde velice důležitou roli i lidský faktor. Jaké je totiž to rozhraní mezi člověkem a, a strojem? Stroje jsou velice chytré, když mají řešit velice složité úkoly, kde je hodně dat a musí se provést několik předem definovaných rozhodnutí. To lidem moc nejde. Ehm, leda tak hodně dobře vyškoleným lidem. Když máte hodně informací, tak ehm, člověk musí využít své zkušenosti Eh, aby rozhodl, co je důležité a na základě toho se pak rozhodl. Stroje jsou schopné asimilovat v krátké době obrovské množství dat, ale nedokáží eh, dobře odhadnout správné řešení dané situace. Takže otázka je, jaká je ta správná rovnováha člověka a stroje a umělé inteligence. My zjišťujeme, že vlastně umělá inteligence, která doplňuje člověka, která urychluje jeho rozhodování, že to je právě to nejdůležitější. Další aspekt eh, jak už říkala paní doktorka, já to řeknu tak trošku vulgárněji, je důvěra. Jak víte, že stroj udělá pokaždé to, co chcete, aby udělal, kdy to má udělat? Jak tu důvěru získáte? Já podobně asi jako mnoho z vás jsem takzvaný digitální imigrant. Já jsem nevyrostl s mobilním telefonem v kolébce, se Snapchatem, s Whatsappem, s Twitterem a s tím vším ostatním. Nemám tuto prvotní důvěru, že se vždy budou dít věci tak, jak se mají dít. A to samé platí o armádách když tyto mají přijmout jakýkoliv systém autonomního rozhodování. Je vždy odpovědnocí velicího důstojníka podle pravidel války, že ten musí chápat, jakým způsobem dochází k rozhodnutím. Pakliže nějaký stroj vygeneruje jakousi odpověď a velicí důstojník není schopen přijít na to, jak k té odpovědi stroj došel, tak je to problém. Takže co se týká autonomie a napomáhání v rozhodovacím procesu, tak to je součást eh, operačních testů a eh, metod validace, které musí proběhnout, eh, když se má použít nějaký autonomní systém nebo systém umělé inteligence. A to jde daleko nad rámec toho, co aktuálně děláme v rámci operačních testů. Jinými slovy, jsou to úplně nová pole, úplně nové oblasti testování, které musíme začít rozvíjet a snažit se je začlenit do naší rozhodovací infrastruktury. Pakliže tedy začlenit ty technologie samozřejmě do naší rozhodovací infrastruktury. Na závěr mi dovolte říci, že debata o autonomních zbraních musí být eh, vedena v rámci eh, pravidel, která máme, včetně pravidel pro ozbrojený konflikt, proporcionalita, vojenské cíle, vojenská účelnost. Přičemž eh, tato pravidla, tento válečný kodex, řekněme, je to, co používají velicí důstojníci k tomu, aby rozhodli o tom, zda použití dané technologie je v daném případě eh, možné. V rámci NATO eh, například rozhodnutí o stanovení cíle prochází šesti schvalovacími kroky, aby se zajistilo, že to splňuje pravidla ozbrojených střetů a, pra- a, a ten válečný kodex. Jakýkoliv autonomní systém, který by eh, zahrnoval jakousi možnost přímé konfrontace, musí nutně spadat do těchto pravidel a do všech pravidel vojenského kodexu, aby ten nástroj sám byl použitelný na straně velicích důstojníků při respektování pravidel a pokynů, které máme k dispozici již dnes. Hovoříme-li o tom, že bychom měli nějaký systém, ať už jakýkoliv, ať už bude manuální nebo plně automatizovaný, tak eh, rozhodnutí o cíli daného systému se vždy dělá za přítomnosti člověka v celém tom rozhodovacím cyklu. Jinými slovy, řeší se odpovědnost, řeší se, eh, jaká to bude tady sada cílů, to se předá eh, veliteli spojen, spojených sil, případné divizi a tak dále a poté se rozhodne o tom, jaká je ta nejvhodnější zbraň, která se v daném případě použije. Pokud by autonomní systémy měly do budoucna získat schopnost takového rozhodování, musely by se chovat v rámci těchto pokynů a musely by být takto i používány. Eh, jak jsem řekl na úvod, chtěl jsem eh, být maximálně stručný, takže to už bude vše. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jste mi rozuměli. Děkuji mnohokrát, pane kalendre. Chci vás informovat, jak budeme postupovat dál, kolegové. Musíme skončit eh, v 12.30, nebo alespoň tlumočení eh, má skončit ve 12.30. Já dále mohu pokračovat anglicky, ale bude to už bez tlumočení. A teď předám slovo eh, poslancům, kteří si přejí promluvit a navrhuji, abychom pak předali slovo zástupcům SVČ panu zvláštnímu vyslanci ohledně neproliferace zbraní. A jako první má slovo paní Lezing. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit německy. Nasaďte si v klidu sluchátka. V první řadě díky vám oběma. Paní doktorko Franková, vám se, myslím, podařilo alespoň částečně nám představit eh, toto velice komplexní téma, abychom ho o něco lépe chápali. A mimo jiné šlo také o tu komplexnost, kterou jste nám tak pomohla odhadnout. Sečto nám potrženo musím říct, že se vám zejména také podařilo eh, objasnit hranice aktuálního stupně poznání, mimo jiné, co se týká principu lidskosti, v rámci kterého my jako politici, když to tak řeknu, tak eh, z kterého musíme my vyvodit nějaké důsledky. Já bych ráda zcela jasně řekla, že jsme včera měli schůzi stínových zpravodajů, tam šlo o, to spole, o, o ten společný návrh usnesení a já se tím pádem ve svých poznámkách teď eh, omezím pouze na ty smrtonosné zbraňové systémy. A řekla bych, že je velice důležité ještě jednou zopakovat, jak jste říkala i vy, že tyto systémy na jednu stranu mohou chybovat, a to zcela absurdně eh, v některých případech, a že musíme neustále zohledňovat to, že Eh, taková chyba by mohla být třeba nějaká svatební hostina. Že by se mohlo ve finále jednat o mnoho mrtvých lidí. A to je jeden etický aspekt. Další aspekt je, do jaké míry je to celé kontrolovatelné. Jinými slovy, co do toho systému vlastně zadáte. A eh, tady je zajímavá ta zaujatost toho systému, kterou jste nám zde ilustrovala. V tom konkrétním případě já znám ještě několik podobných takových případů, kde se objevila celá řada různých rasistických, vyloženě rasistických předsudků, které tedy jednak byly zadány v tom systému už od začátku, ale postupně se dále rozvíjely. Velice důležitý je aspekt rychlosti a e, toho e, ozbrojení podobných systémů. A pak je otázka, jak, jaká bude taková ta rolovací rychlost dalšího zbrojení a jaké další procesy to spustí, například eh, v oblasti těch chyb, ke kterým může docházet. Protože takové chyby by pak mohly vyvolat klidně i globální konflikty. Takže je to celá řada technických aspektů. Na závěr mi dovolte eh, zmínit i právní aspekt. Eh, my ty právní aspekty jako politici a političky nemůžeme právní aspekty vylučovat. Vy jste hovořila o té efektivitě, rychlosti a eh, jaksi nechybování ve smyslu provedení akce těmito nástroji. Paní Gomez a já eh, jsme společně vystupovali například proti trestu smrti zde, hodně jsme proti tomu bojovali. My jako Evropská unie jsme proti trestu smrti a toto je v podstatě taková implementace trestu smrti bez soudu. To je jedna věc. Eh, a pak ještě jeden aspekt, eh, například v případě pochybností eh, obviněného eh, se neděje nic, ale tyto systémy pochybovat nebudou, že ano. Takže opět je otázka, jaké by byly konsekvence takovéhoto globálního zákazu. A potom k tomu, co říkal pan Kalender, tedy ten válečný kodex to je další aspekt, že tedy například válka proti teroru eh, ze strany USA se denominovala jako válka tedy a vedla k podobným cíleným zabíjením a je to potřeba nahlížet i z tohoto etického hlediska. I o tom je potřeba mluvit. Děkuji vám. Děkuji. Paní Ana Gomeš. Thank you. Děkuji vám, paní Franke za velice zajímavý přehled a za zásadní otázku, kterou nám pokládáte. Ano, jsou to složité otázky, ale ta zásadní otázka je morální, etická, přesně jak jste ji eh, jmenovala na konci. V této souvislosti bych eh, chtěla říci, že jsem se zabývala usnesením Evropského parlamentu které by mělo být eh, příští den schváleno ohledně těchto systémů. A co byste chtěla vidět v tomto usnesení na základě toho, co jste nám řekla? Podle mého ústřední otázka je zakázat to. Zakažte takovéto systémy mezinárodně na evropské úrovni a členské státy a členové NATO. A já oceňuji úsilí pana Kalendra zaměřené na to, aby nám vysvětlil, že systémy aliance nejsou takovými to systémy. A také um, chápu, že je důležité, abychom si uvědomovali, že tento vývoj uh, probíhá. Ale pokud na to má plnit uh, svoje cíle, tak musí okamžitě spustit kampaň na zákaz takovýchto systémů. Protože tady nejde jen o Velkou Británii, že humanitární e, zákony přece stačí k vyřešení, anebo že stačí e, pravidla pro řešení e, konfliktu tyto systémy přece lze využít i mimo tyto, mm, tyto situace. Mohou být využity kýmkoliv, třeba teroristickými skupinami, kýmkoliv, jakoukoliv eh, eh, zlou skupinou, která nebude kontrolována žádným státem. A dopady mm, jsou skutečně příšerné. Já přežívám a Stanislav Petr v roce 1993 naštěstí tedy zabránil jako plukovník ozbrojenému konfliktu, protože když mu alarmy říkali, že američané spustili jaderný útok, tak on na to nereagoval tím, že by zmáčkl tlačítko. Eh, takže je naprosto nezbytné, aby každý stroj byl doplněn eh, lidským eh, prvkem. A to je podle mě zcela zásadní. Všechny evropské členské státy musí usilovat o zákaz takovýchto systémů. Proč se rozvíjejí takovéto systémy? Nejde tady jen o obranu, protože by mohly být velice snadno použity jinak, jak jste o tom také hovořil, pane Kalendra, Děkuji. Děkuji. Pan Front? Ano, stručně. Děkuji mnohokrát také já tedy za tuto eh, velice dobře informovanou diskuzi. Dnes, každý den se tady dozvídáme něco nového. Eh, pan Kalender, a myslím, že nejsem sám, kdo si toho všiml, velice chytře popsal, eh, co na to nemá. Co na to nemá, opakuji. A také jsme se hodně poučili eh, z tohoto popisu, eh, který uvedl. Ale k tomu, co říkala paní Franke, bych rád eh, se vás zeptal, jak daleko došel tento vývoj zbraní, o, o kterých jste hovořila. Jak vypadá současná situace? Víte, každý den, skoro každý den čteme o tom, eh, že vznikají tedy systémy autonomního řízení a čeho bylo dosaženo, jakých chyb, eh, eh, jaké chyby byly zjištěny, protože například auto, takové to autonomně řízené, zabilo ženu na kole. A to, co jste nám říkala o Eh, mm, tanku a kočce, to eh, samozřejmě je eh, velice výřečné. Takže bych rád navázal na kolegyně. Dá se toto ještě zavři, za, mm, tomu zabránit? Dá se ještě předejít tomu, že by se použily takovéto zbraňové systémy? Předám slovo panu Jackovi Belicovi pane velvyslanče. Prosím stručně. Já bych rád poblahopřál k výběru tématu, protože mm, to je opravdu jeden z vrcholků eh, vojenských technologií nyní, který se vyvíjí. Slyšel jsem celý ten eh, seznam problémů, o kterých hovořila paní Frank. Rád bych ještě zmínil Eh, riziko eh, eh, snižování Prahu po, pro řešení vojenským způsobem. Tato, tyto systémy by mohly snížit tedy počet lidských obětí. O tom se diskutuje v literatuře. A, ale také se diskutuje o tomto tématu na mnohostranných fórech v rámci uh, úmluvy nebo určitých eh, zbraní, které se týkají úmluvy eh, z Ženevy. Diskutuje o tom expertní skupiny a vlády členských států eh, mohou tedy vnášet do těchto rozhovorů určitá společná stanoviska. A jsou tu také pozice EU ohledně toho, co by se mělo konat v této oblasti. Konkrétně potvrzujeme, a to je ústřední bod toho stanoviska, EU v daném tématu, že je tu potřeba aplikovat mezinárodní humanitární právo a hm, lidská práva, stejně jako e, potřebu lidské kontroly. Jsme plně přesvědčeni, že to musí být lidé, kdo budou rozhodovat o využití e, takovýchto zařízení, že to musí být lidé, kteří budou vykonávat kontrolu nad e, Eh, nástroji, které mohou eh, vraždit tak které, eh, musí to být lidé, kteří budou rozhodovat o životě a smrti. Lidé tedy musí zajistit, že se budou plnit principy mezinárodního a humanitárního práva. Také bych chtěl zdůraznit, že je to proces už, který probíhá v členských státech, to je takzvaný postup podle článku 36 a ten se týká dotečného protokolu 1 k úmluvě z Ženevy a ten se vztahuje ke skutečnosti, že nové zbraňové systémy, které se využívají s členskými státy, musí předem projít hodnocením, zda plní či neplní eh, mezinárodní humanitární právo a také eh, lidská práva. Takže to je postup eh, článku 36, který se tedy probírá i mimo EU. A poslední bod, který bych chtěl zmínit, to je otázka zákazu takovýchto zařízení. E, nemáme e, e, návrh za všechny členské státy, ale máme zde návrh alespoň jednoho členského státu ohledně zákazu. V Ženevě ovšem, jak když se o tom diskutuje, tak členské státy navrhuje spíše nějaké politické prohlášení. Děkuji. Děkuji vám, pane velvyslanče, a nyní bych chtěla předat slovo našim vzácným hostům, a to ve stejném pořadí, eh, v jakém přednesli své prezentace. Takže paní doktorka Franke, děkuji vám za tyto velice zajímavé eh, dotazy. Já se na ně pokusím eh, odpovědět, jak to nejlépe budu umět. Začnu od konce. Velice souhlasím s tím, že že eh, tyto letální zbraně automatické, automatizované, autonomní mohou eh, snižovat onem práh použití, je velice eh, obtížné při tomto tempu výzkumu zjistit, na jaké úrovni teď je. Máte velice pravdu ohledně neúmyslné nebo nezamýšlené eskalaci, protože Podobné to je například e, u eskalace ohledně nákupu takovýchto systémů, stejně tak může dojít i k nezamýšlené eskalaci e, při použití takovýchto systémů. Ana Gomez se ptala na to, proč vůbec se rozvíjejí takovéto systémy. Já jsem se pokusila e, do určité míry na to odpovědět už ve své prezentaci. Ehm, nejdůležitější je to, že tu je zatím určitá vojenská logika. O to v podstatě jde. Eh, do značné míry, protože je do určité míry užitečné, rozumné mít takovéto zbraně, protože jsou rychlejší, protože jsou lépe skryté, eh, protože mohou být eh, efektivnější. S takovýmito systémy můžete udělat více věcí než bez nich, například u těch, u, mm, u těch, tak u těch hejn dronů, která by člověk sám neovládl. Eh, takže je zatím eh, takováto eh, logika. A také jsem se stručně zmínila, že umělá inteligence je jedno tedy z nejvíce opakovaných slov v současné době, nejen v oblasti vojenství. To, co se děje, je tedy, že se rozvíjejí systémy umělé inteligence víceméně e, všude, dochází k obrovskému pokroku v civilní oblasti a tento e, pokrok může prospívat také vojenským systému. A v tom potom se objevuje ten problém, Eh, že je velice obtížné limitovat eh, použití této umělé inteligence. Ohledně zákazu. Já eh, chápu, že organizace a lidé volají po zákazu takovýchto zbraní, ale jsem takov jaksi skeptická. Za prvé proto, že může být užití dvojí dvojí užití eh, zařízení, protože bychom neměli zakazovat rozvíjení další umělé inteligence. Problém ale spočívá v tom, že může být velice snadné použít eh, umělou inteligenci k civilnímu užití, eh, k vojenskému užití. A to se bude velice obtížně kontrolovat, především proto, že to můžete mít spoustu různých aktérů, protože to nejsou třeba jen teroristické skupiny, a e, různí další aktéři. E, e, zákaz je složitý sám o sobě, protože jsou tu různé tedy takovéto systémy los, které odpovídají definici, ale pokud ale eh, pokud ta definice bude příliš eh, silná, eh, tak se vám nepodaří stejně zakázat přesně ten druh zařízení, který byste si přáli. Já spíš věřím tedy v to, že je potřebí mít doporučení a pravidla ohledně užití, než nějak zakazovat vývoj jsem přesvědčena, že to by bylo velice složité. Mm, jak jste se ptala, mm, co by mělo být v tom onom usnesení? Mělo by tu být tedy záruka minimální lidské kontroly v systémech, které mohou mít určitou úroveň e, autonomie Eh, to samo o sobě není špatné, ale je zapotřebí, aby zde byla smyslu plná lidská kontrola pokaždé. A za druhé jsem opravdu přesvědčena, že potřebujeme větší veřejnou diskusi diskuzi a více vzdělávání ohledně tohoto tématu a i vůbec ohledně umělé inteligence. Hovoří se například o, o tom, zda máme důvěru v počítač. Já si opravdu myslím, že jako společnost potřebujeme změnit náš postoj eh, k počítačům, pokud využívají umělou inteligenci. Co se pak děje, je totiž to, že počítače vždycky se chovaly racionálně. Vždycky jsme věděli, co udělají, mohli jsme se spolehnout, co udělají. Ale jakmile do nich eh, zapojíte umělou inteligenci, tak už to neplatí. Ty systémy mohou být nesmírně inteligentní, mnohem chytřejší než člověk, ale mohou eh, být nějakým způsobem předpojaté a mohou dělat chyby. Eh, ve společnosti tedy eh, k těmto systémům s umělou inteligencí musíme přistupovat jinak tak jak se dívám například na experty, protože to je prostě někdo, kdo ví spoustu věcí a o určitém tématu eh, toho ví mnohem víc než já. Nicméně nikdy bychom neměli zapomínat na to, že si musíme klást otázku, je to tak skutečně dobře, je to správné. A takovýto postoj bychom měli mít i k počítačům. A další otázka, jak daleko jsme se tedy dostali v tomto vývoji. Eh, potíž spočívá v tom, že mnohé je možné, bylo proskoumáno a už bylo i provedeno v laboratořích neboli eh, v testovacím provozu. Eh, najdete samozřejmě úžasná videa na YouTube ohledně různých dronů, co mohou udělat. Drony byly testovány v Austrálii, mohly zaměřovat na cíle a podobně, ale To neznamená, že jsou používány v širokém, tedy eh, v reálném světě. Takže eh, pak ta otázka, eh, co je to tato vražedná, tedy autonomní zbraň, los, je, je to tady, je to může být například harpie izraelská, mohou to být eh, eh, různé mm, zbraně, které od roku 2016 eh, mohou využít. Například v Azerbajdžánu jsme měli takový problém, že Eh, nebyl, eh, nebyla zbraň zaměřena tedy na radar, ale eh, byla na, zaměřena na autobus z vojáky, takže může docházet k chybám v takovýchto zařízení. Nemluvíme tedy teď přímo u, o terminátorech, takových vražedných robotech, ale vidíme, že dochází v pohybu, v používání zbraní s umělou inteligencí a autonomních zbraňových systémech Musíme se tedy eh, ptát, kam chceme položit tu mez. Zda, eh, zda rozhodnutí člověka má být někde v průběhu eh, celého procesu nebo až těsně předtím, zda se rozhoduje, jestli zabít či nikoli. Pan Kalender, děkuji vám mnohokrát. Opravdu už nemám mnohé, co bych řekl, protože to to není moje úloha, abych přijal nějaké stanovisko. Já jsem pochopil otázku o tom, eh, jak na tom hm, spolupracují tedy další evropské eh, státy. Já myslím, že o tom už hovořila kolegyně. Je celá řada aplikací, zařízení, které využívají umělou inteligenci, co se s nimi dá dělat při komputarizaci systému. A eh, je je otázka dalšího vývoje, pak to jsou různé platformy využívající umělou inteligenci ledacos eh, lze použít například při eh, sestavování aut, eh, při montování, při automatizovaném zpracování nebo například při setí anebo také e, ve vojenských e, zařízeních. Takže to jsou průmyslové a obchodní systémy, které mají takovýto obrovský potenciál, který se dá využít, ale nemohu vám teď konkrétně říci, co teď dělá každý jednotlivý členský stát ohledně autonomních e, zbraní. Je to spíše kombinace. Děkuji mnohokrát, já bych ráda poděkovala našim zácným Eh, panelistům a také poslancům, kteří se zúčastnili této diskuze. A také bych chtěl poděkovat eh, panu velvyslanci Belicovi. Chtěla bych připomenout, že příští týden ve Štrasburku nás čeká usnesení o los, o těchto eh, zbraňových systémech Uvidíme finální výsledek při hlasování. Je tam několik eh, posměvacích návrhů a eh, v říjnu 10. října, pokud mám dobré informace, bychom měli mít slyšení eh, v rámci zasedání výboru SEDE o umělé inteligenci. Tak prosím, buďte přítomni, protože to bude velmi zajímavé. A nyní bych vás chtěla vybídnout, abychom zatleskali našim hostům. A chtěla bych poděkovat sekretariátu, tlumočníkům a připomenout, že příště se sejdeme v říjnu 10. října v 11 hodin. Děkuji.